Vážení kolegové, ráda bych začala naše zasedání, když by to bylo možné. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Chtěla bych eh, vás informovat, že budeme muset udělat určité změny do našeho programu, protože eh, kolegové mají hlasování v jiných výborech, takže navrhuji na zítra, abychom prohodili zprávu Rika Maner a zprávu Viktor Boštináru. Nejdříve eh, bude ten první a pak teprve mm, Boštináru. Eh, pokud není žádný jiný návrh, tak eh, toto si poznamenejte jako změnu. A dále bych vám chtěla připomenout, že když máme vždycky věnovaný čas určitým bodům, tak prosím, to je pouze orientační, neberte to jako nějaký úplně přesný začátek a přesný konec daného bodu, protože mohou probíhat různé z časové posuny, plně to ne, ne, ne, nemůžeme dodržovat. A nyní máme další bod na pořadu jednání, to je volba čtvrtého místo předsedy výboru Michail Třemopolus, jak asi jste slyšeli, se odstoupil z této funkce a generální tajemník skupiny zelených poslal dopis a navlhu pana Nikose se na tuto funkci místo předsedy. Máme tady našeho nového kolegu mezi námi, já ho tady vítám a chtěla bych se zeptat, zda jsou nějací další kandidáti na tuto funkci čtvrtého místo předsedy. Jak se zdá, nikdo další nikoho nenavrhuje. Chci říci, že jsme dostali také prohlášení o e, zájmech příslušného kandidáta a já se ptám, e, zda souhlasí s tím, že bude kandidovat na tuto funkci. Odpověď? Ano, ano, souhlasím a děkuji vám. Eh, počkejte ještě chviličku s děkováním, ještě jste nebyl zvolen. Eh, to byly pouze zatím formality před samotným hlasováním, ale já tedy navrhuji, abychom eh, vyjádřili souhlas aklamací, protože žádný jiný kandidát není. Jestli nikdo nic nenamítá proti aklamaci, tak navrhuji, abychom aklamací schválili pana kandidáta, takže teď už je zvolen, děkuji. A protože Tady ještě mnoho místo předsedů nemáme, pojďte, pojďte sem za předsednický stůl. A nyní se dostávám k bodu 3 na pořadu jednání, schválení zápisu ze schůze 19. a 20. prosince a 25. a 26. ledna. Jako obvykle zápis vám byl rozdán a budeme to považovat za schválené, jestliže až do konce tohoto zasedání nikdo nevznese žádný, žádnou námitku. Bod 4. Sdělení předsedkyně. Já vám mohu říci, že žádné sdělení jako předsedkyně nemám a můžeme přejít k bodu 5 na programu. To je studie, kterou připravila paní Julie Pellegrin. Eh, Center for Industrial Studies eh, v Itálii v Milánu a je to externí studie na téma přechod k systému plnění více založenému na výsledcích a výkonu v politice soudržnosti. Já tedy dám paní Pelegrin, nebo Pelegrin, nevím, jak se vystupuje, vyslovujete Pelegrin. Pelegrin, tedy dávám vám slovo. A report prepared by me by... To je studie která byla připravena naším střediskem. Já jsem byla koordinátorkou celého projektu, ale pracovala na tom řada dalších lidí. Děkuji vám, že jste mi dala slovo. Jen eh, nejdříve pár slov jen eh, na úvod. Chtěla bych zdůraznit, že ehm, to, že by politika soudržnosti měla být více eh, založena na plnění a na výsledcích, tak eh, to samozřejmě není žádná novinka, to není eh, nová věc, jenom je třeba to zařadit do trošku širšího rámce veřejné, eh, veřejných politik a metod, které se používají po celém rozvinutém světě. Cílem naší studie bylo analyzovat důvody podmínky, charakteristiky, eh, které se týkají systému politiky soudržnosti založené na výsledcích. Eh, tedy potenciálně můžeme narovnout také určité stimuly. Teď bych vám ráda prezentovala eh, témata, a analytický rámec, který jsme si eh, zvolili. Máme tady eh, dva, dvě série otázek, které se týkaly právě toho eh, systému plnění založené na výsledcích. Je tam otázka ukazatelů a stimulů. A pak je tady druhý soubor zkoumaných otázek, který se týkal spíše procesu stanovení systému založenému na výsledcích. V praxi jsme si pak zvolili analytický rámec, ve kterém jsme zkoumali tyto otázky. Tam byly různé kroky, různé etapy a cykly definování cílů, definování ukazatelů, stanovení cílů, eh, monitorování, eh, podávání zpráv. To vše je zorganizováno v rámci mm, tohoto cyklu. Metodologie se opírá o dva hlavní eh, přístupy. Začali jsme eh, zkoumáním teoretického modelu, eh, který jsme považovali za heuristický, jakožto model, který se aplikuje na specifické otázky regionální politiky. Je tam také přehled literatury a Zaměřili jsme se ve studii na již existující eh, systémy plnění, které se v současné době používají v různých eh, národních či nadnárodních rámcích. Také jsme vycházeli ze zkušeností v Světové banky. Zkoumali jsme eh, vlastně dvě eh, takové, eh, dva takové projekty. Jeden je v Itálii a jeden eh, v Polsku. A pak tady máme specificky politiku rozvoje venkova. To jádro metodologie se opírá o velké množství polostrukturovaných pohovorů s různými aktéry a partnery, zejména na regionální úrovni proběhlo 46 pohovorů s regionálními představiteli, ale také jsme jednali s osmi eh, eh, orgány na střední úrovni, 22 pohovorů na další úrovni a také jsme eh, vedli pohovory i s příjemci, protože jsme si říkali, že to přinese zase další zajímavý vhled do situace Chceme parlamentu předložit eh, názory eh, lidí přímo z terénu, protože si myslíme, že tím pádem bude eh, jasnější pro definování této politiky na evropské úrovni, když se, to bude, když se bude brát v úvahu také, jaké jsou názory lidí přímo v terénu. Dále jsme zvažovali technicky proveditelné varianty Máme zde model Principal Agent model. Systém ukazatelů výkonu je obzvláště užitečný v rámci eh, situace, která funguje ve správě na více úrovních. Eh, tady je jistá asymetrie v informacích, ta je typická pro víceúrovňovou zprávu eh, zejména když eh, se na to díváme z hlediska politiky soudržnosti. A tady je vlastně složité nebo přímo nemožné opírat se na tradiční vertikální propojení informací. V podstatě, jak ukazuje i teorie, i praxe je lepší Eh, opírat se o smlouvy, kde se posuzují místní aktéři na základě výsledků. Eh, je také vhodné používat stimuly, eh, podněty, stimuly, protože ty se hodí používat co největší možné míře. Čili máme tady jednak systém ukazatelů výkonu a za druhé zde máme stimuly. Současně je také třeba brát v úvahu podmínky, za kterých eh, celá situace probíhá, aby zde byla zcela jasná kauzální provázanost mezi místními aktéry a eh, získanými výsledky. Jinými slovy, mezi vynaloženým úsilím na jedné straně a dosaženým výsledkem. Máme tady některé praktické eh, ukázky z konkrétních eh, situací, z praxe. Přehled, který jsme vypracovali a konkrétní případové studie ukazují, že i když se široce používá snaha eh, používat eh, systém opírající se o výsledky, přece jen ve skutečném světě je vlastně tento systém mm, málo kdy opravdu úspěšně používán vyžaduje eh, určitou specifickou situaci sui generis. Tady se můžeme stručně podívat eh, na dvě případové studie, které pro nás jsou zajímavé Případ Světové banky necháme zatím stranou. Ten je eh, především zaměřen na ex ante podmíněnost. To ovšem nebylo hlavním eh, tématem naší studie eh, nás více zajímala otázka absorpce fondů, u případu Světové banky a nikoli tolik eh, výsledky. Pak zde máme druhý případ a to je Itálie. To je zajímavý příklad. To je ze současného období eh, programování. Eh, týká se to regionů, které mají určité spoždění ve vývoji. Máme tady čtyři cíle, které se týkají dostupnosti a kvality a poskytování služeb ve veřejném Eh, zájmu například péče o staré občany, péče o děti a další podobné služby. Jsou zde stanoveny cíle a eh, Dále jsme si stanovili otázky výkonu, kterým regionům se podařilo dosáhnout stanovených cílů. Dohodli jsme se, že tento eh, příklad je úspěšný Případová studie ukazuje, že tady byly přinejmenším dva faktory, které byly úspěšné v tomto systému. Za prvé, velice silný participativní proces, který se tady rozvinul s identifikací ukazatelů i cílů, postupem ze zdola nahoru, což byl dost dlouhý proces, trvalo zhruba dva roky od zahájení procesu. A za druhé, je zde určitá flexibilita při posuzování stanovených cílů. Já to nechci popisovat příliš eh, podrobně, ale je to eh, celkem velice propracovaný systém. Systém se považuje za úspěšný, i když eh, cíle řek, nejsou úplně stoprocentně dosaženy. Eh, když je alespoň 60 těch cílů dosaženo, můžeme takový projekt považovat za eh, úspěšný. Druhý případ je také zajímavý pro ilustraci našeho tématu a to je systém eh, rozvoje venkova, který nepoužil mechanismy stimulů, ale eh, použil velice jasný soubor ukazatelů. Při společném posuzování a monitorování postupů. Každý ukazatel je spojen s určitým cílem který je logicky stanoveným řetězcem, může být agregován, může být eh, také srovnáván s jinými programy na úrovni celé EU. Zdá se, že to je velice uspokojivé řešení, které nicméně závisí na dvou specifických podmínkách. Za prvé, eh, aby takový systém mohl být uplatňován podle společného formátu, závazného formátu ve všech zemích a za druhé eh, byly to relativně jasné přímočaré eh, projekty, nebyly tak složité jako některé jiné. Um, nyní Přistoupíme k výsledkům částečně strukturovaných rozhovorů, které jsme vedli na národní a regionální úrovni. Ehm, tady se jedná o řadu kroků v rámci cyklu řízení. První, co se týká výkonu, my jsme zjistili, že obecný princip Ehm, tedy je docela dobře přijímaný v jednotlivých kategoriích eh, konzultovaných subjektů a eh, systém politiky více zaměřené eh, na výsledky je dobře vnímaný a to v celé v širším rozsahu, buď od čistě finančního pohledu na věc, až po přístup širší, to znamená program dosahující stanovené eh, eh, cíle až po takové ambicioznější vnímání výkonů, to znamená nejenom kvantitativní výsledky, ale i kvalitativní. A definice výkonů se taky zase liší v těch jednotlivých případech Eh, až po ovlivňování makroekonomických ukazatelů. Většina eh, intervjuovaných osob žádala větší zjednodušení hierarchii je cílů s tím, že cíle by měly být jednodušeji definované, jejich struktura by měla být jednodušší, ukazatelů by mělo být málo a měly by být jasné. Hlavně je, jich je potřeba, malý počet a měl by se vztahovat na všechny zúčastněné subjekty. Eh, často se hovořilo o seznamu tedy těch ukazatelů, že je příliš dlouhý a nemá takový smysl pro uživatele. A konečně jsme zaznamenali určitou, určité nejasnosti, co se týče um, rozdílu mezi výsledky a výstupy a e, e, podobnými pojmy. Co se týče vlastní selekce, e, všichni se shodovali na tom, že ten proces je citlivý, ale nezaznamenali jsme silné argumenty ani ve prospěch společných závazných eh, eh, jednotných ukazatelů nebo specifických ukazatelů. A ty rozdíly se zřejmě liší taky eh, co se týče regionální úrovně a na straně jedné a národní úrovně na straně druhé. Co se týče cíle nebo cílů, největší problém je stanovit cíle, aby byly co nejrealističtější. Ehm, navržená řešení pro stanovení realistických cílů je využít studií kontextových analýz a, a různých participačních technik a kulatých stolů k přijetí odpovídající úrovně realistických cílů. A nyní tedy monitorování a hodnocení. Co se týče měření eh, výsledků, eh, jsme zaznamenali obecný pocit, že je větší eh, koncentrace na monitorování a kvantitativní ukazatele a to na úkor hodnot, hodnotících aktivit. Na regionální úrovni jsme mnohokrát toto slyšeli, že je veliká pozornost věnovaná mm, systému ukazatelů na úkor hodnocení, aktivit hodnotících. E, kvantitativní měření by mělo být doplněno kvalitativními aspekty, to jsme tedy vyvodili z těch rozhovorů a e, měla by být větší souvislost mezi monitorováním a hodnocením. E, jeví se, že e, hodnocení a evaluace slouží nejenom k posouzení výsledků, ale také pro modernizaci a změnu systému, což je takový ambicioznější přístup. Dále jsme konstatovali, že načasování evaluací by mělo být zlepšeno, byla tam určitá nespokojenost s evaluací ex post, s tím, že je to příliš pozdě, aby to mělo ještě smysl. Také byl kladený důraz na potřebu eh, objektivního a nezávislého hodnocení. A takovým leitmotivem byla potřeba toho, aby výsledky evaluací byly uveřejňovány a maximálně šířeny. Co se týče eh, stimulačních mechanismů, na základě těch pohovorů na regionální úrovni většinou tam zazněly obavy e, e, z toho, že budou odpovědní i za věci, které nemají pod kontrolou. To znamená, že obecně se nestavěli příliš příznivě systému e, tedy těch, výkonnostních výsledků s tím, že stimuly někdy vyvolávají kontraproduktivní dopady s tím, že se vytvářejí umělá pravidla nebo, nebo eh, jaksi, že to o, o, um, ovlivňuje chování. Eh, s tím, že měli, pokud by měly být stimuly zavedeny, obecně by měly eh, spíš jaksi kladně ocenit správné jaksi postupy spíš, než aby trestali trestali nedostatky a e, také stimuly byly často vnímány jako finanční. E, z rozhovoru vyplynulo, že jedna problematická část v tom systému založeném na výsledcích souvisí se stávajícími administrativními kapacitami. To znamená, že snížení administrativní zátěže je považováno za prioritu pro uvolnění vlastně kapacit, které se potom mohou zaměřit na vlastní výsledky. Z řady rozhovorů vyplynulo, že ten přístup je takový široký a že je potřeba změnit jaksi kulturu eh, fondu soudržnosti a že celý ten systém by měl, aby byl více zaměřený na výsledky, tak by měl být tedy méně procedurálně orientovaný, jak je, než jak je tomu dnes. A poslední z těch hlavních zjištění je, že systém založený na výsledcích nelze koncipovat eh, univerzálně v celé řadě zemí jsou specifická témata a programy mají také svoje specifika a to všechno je potřeba brát v úvahu. Například je potřeba mít rozdílné přístupy a jsou rozdílné kulturní přístupy, které je třeba brát v úvahu jako třeba institucionální kontext podle toho, jestli se jedná o státy federativní, spolkové nebo unitární a, a e, i to je třeba brát v úvahu v tom systému implementace jednotlivých politik. Tady máme několik inovativních vhledů, e, které vyplynuly z těch pohovorů. Například myšlenka e, vytvoření monitorů monitorovacího protokolu s jednotlivými aspekty systému monitorování, třeba eh, povaha týlu, cíle, zda je revidovatelný nebo není, eh, využití eh, oficiálních statistik a zdrojů, to taky vyplynulo z rozhovorů a ne, nemuset jenom vycházet z monitoračních dat. Co se evaluací týče, například bylo navrženo, Eh, aby se prováděla průběžná hodnocení minimálně dvakrát, třikrát v průběhu vlastního eh, projektu a to v, eh, v závislosti na míře implementace toho, kterého programu. Například při dosažení 30 nebo 40 implementace a potom při dosažení 70 implementace a, a konečně závěrečné hodnocení. ale podrobnější seznam je tady na, na slajdu. Omlouvám se, to jsem zřejmě přeskočila už na další slide. A nyní závěry, závěry studie. Vytvoření systému založeného na výsledcích vyžaduje, aby se polit politika více soustředila, méně soustředila na soulad s výdaje a, a více na výsledky. To znamená, že radikální změna eh, eh, musí nastat v oblasti kulturní, v oblasti technických aspektů, to znamená ukazatele, jakým způsobem ehm, zvolit ty, ty cíle, jestli jsou revidovatelné nebo ne a a další e, otázka je e, tedy ten, že je potřeba mít komplexní přístup. To znamená ne pouze soustředit se na měření výsledků, protože e, systém plnění založený na výsledcích, to je celý balíček, který se zabývá všemi jednotlivými fázemi řízení cyklu programu od identifikace cílů, a jak říkal jeden ten dotazovaný, že je, je potřeba také, jak si, aby se průběžně generovaly um, ty, ty systémy. A je, to, je potřeba aplikovat jednotlivé principy transparentnosti, proporcionality, flexibility a stotožnění se cíly. Jedním z výsledků je vyvážený přístup kombinace eh, monitorování a hodnocení výsledků, dále zjednodušení logického rámce, to je naprosto nezbytné a je potřeba, aby systém eh, založený na výsledcích vycházel už z vlastního zadání pro projektu, protože princip kauzality, který já jsem tady zmínila, mezi akcí a výsledky lze potom um, zkontrolovat poměrně uspokojivým způsobem. A také to vlastnictví programu může e, se snáže, snáze e, implementovat. Taky jsme dospěli k závěru, že ukazatele o výsledcích by měly být hlavním měřítkem eh, systému založeného na výsledcích a, eh, a to je ukazatelem realizace dané politiky. Co se týče dosahování cílů, studie dospěla k závěru, že toto je příliš komplexní a, a, a riskantní, než aby se to implementovalo na úrovni Evropské unie. Nicméně bych to mohla ilustrovat třeba na dalším slajdu tím, že třeba my nemáme nic proti alternativním výsledkům. Studie nemá žádné zásadní argumenty proti implementaci určitých alternativních eh, cílů, pokud naplňují daná kritéria. A Jeden ze závěrů studie je takový, že implementace sankcí, jestliže určitý členský stát ne, na, ne, nenaplňuje um, určitý rámec, ke kterému se zavázal, tak je to jedna z podmínek ex ante, ale že eh, by asi eh, toto není řešení a e, dále je potřeba stanovovat programy specifické pro jednotlivé státy. Na tomto základě jsme formulovali soubor doporučení, systém založený na výsledcích by měl stát na dvou nohou. Za prvé v politické sféře je potřeba podporovat skutečnou diskuzi na téma politiky soudržnosti. Třeba mohl by se vytvořit, vytvořit jakási rada nebo koncílium o soudržnosti. Evropský parlament by se také mohl tak to více soustředit na výsledky a ne jenom na to compliance. Dále pak eh, dále je administrativní sféra, kde by bylo potřeba snažit se minimalizovat tu, tu, tu compliance a hodně se soustředit na zjednodušení. My se domníváme, že tady by mohl nastat skutečně jaksi určitý nový obrat eh, s vytvořením systému měření výsledků, který by se opíral o dvě aktivity. Za prvé kvantitativní hodnocení postupu programu na základě tří kategorií ukazatelů, e, to znamená vstupy, výstupy a výsledky a e, dále pak e, systém hodnocení, mobilizace různých tedy vstupů. Ono samozřejmě bude záležet na míře připravenosti dotčených orgánů. A konečně bychom doporučili přijetí systému eh, podmíněnosti, to znamená přístup k fondům by byl podmíněn vytvořením hodnoc, eh, rámce hodnocení, tak jak byl popsaný výše. K těmto doporučením pro to, aby mohly fungovat existuje řada nutných nebo užitečných opatření, která by měla být také přijata. Já je stručně projdu. Za prvé je to komunikace a transparentnost. Výsledky evaluací by měly být eh, eh, publikovány. Obecně hodnocení výsledků by mělo být publikováno a mělo by eh, být v součástí politické diskuse. Technicky například webové platformy řízené Evropskou komisí nebo eh, ty, ty hodnotící zprávy nebo ale, eh, alespoň rezimé by měla být publikována, přeložena do angličtiny aspoň a tak dále dále pak systém plnění více založených na výsledcích se, je, je, eh, spojený s otázkou rozpočtu, to znamená, že způsob využití prostředků by eh, mělo eh, jaksi být méně, méně prioritním tématem a je tam také právní aspekt, to znamená, že ten systém by měl být i právně nově zakotven. Um, programování. Každý program by se měl soustředit na omezený počet priorit, eh, partnerství, seznam ukazatelů, je to všechno musí být vytvořeno participačním způsobem, tak aby byly všichni zúčastněné subjekty zapojeny. Ono to má také tu funkci, že vlastně se eh, díky participativnímu přístupu seznamujeme s preferencema. Eh, dále revize eh, peer review, to znamená eh, v rámci určité, určité sítě hodnocení ze strany sobě rovných, vytvoření národních orgánů pro hodnocení programů třeba na národní úrovni. S tím, že kvalitativní kritéria používaná těmito orgány by mohla být Eh, identifikována a vytipována komisí. Role Evropské komise je taková, že by měla poskytnout vodítka, co se týče standardů kvality a metodiky a administrativních kapacit. My jsme mnohokrát slyšeli ze strany místních subjektů na národní úrovni hlavně, že komise mývala nějaká vodítka o strategických eh, otázkách eh, s inovativními přístupy pro členské státy a v poslední době se toto začalo vytrácet. Co se týče Evropského parlamentu, měl by se soustředit na výsledky daleko více než na jenom dodržování pravidel a compliance a měla by Eh, vytvářet třeba pravidelná fóra, na něž by se diskutovalo o výsledcích v rámci třeba výboru regi a podobně, nebo nějaká agora, která by se scházela jednou za dva roky eh, s výborem regionů například, pravidelněji využívat dokumentaci spojenou s výsledky a parlament by mohl také přispívat k databázi nebo online platformě, kterou jsem zmínila. Měl by také využívat svoji roli ehm, spoluzákonodárce eh, v tom, aby jaksi se ty inovace dostaly do, do nového programového období. I mm, ostatní evropské instituce, především třeba výbor regionů a tak dále, by mohly vytvářet prostor pro diskuse na toto témata a tak podobně. Tady máme scénáře, které jsou doporučeny na základě té studie, co se týče výsledku, tedy soustředit se na málo eh, v priorit, ukazatele spojené s, s vstupy a výstupy a těch, aby bylo opravdu velmi málo, jeden nebo dva eh, ukazatele. Několik ukazatelů o výsledcích by mohly být společné pro všechny programy a ostatní by měly být specifické. Cíle by měly být revidovatelné prostřednictvím participativního procesu, využití statistických dat by mělo být také podporováno, převzetí otázky, ehm, převzetí monitorovacího protokolu, který by hodnotil eh, jaksi zapojení subjektů, dále pak tu jsou národní subjekty, které by hodnotily eh, kvalitu, které by měly být hlavně nezávislé. Co se týče mechanismů, stimulačních mechanismů, doporučujeme vytvoření povinného systému, takže státy, které nebudou naplňovat podmínky určitého rámce, by neměly přístup k fondům, ale nedoporučujeme zavedení závazných eh, ukazatelů o výsledcích jako alternativa by to mohlo existovat na úrovni pro, pro vlastní programace, ale vyžadovalo by to specifické podmínky. E, tento scénář se srovnávám se současným návrhem komise e, v návrhu nařízení zveřejněné na podzim Celou řadu se věcí tady samozřejmě nacházíme v obojím, eh, to znamená soustředit se na jasné definování eh, cílů, jasné definování ukazatelů, vstupy, výstupy, výsledky, eh, použití statistických zdrojů, použití metod, také s tímto návrhem máme společné to, že hovoříme o tom, že je tady závazné použít eh, náležitý rámec. Ale jsou tady ale i některé odlišnosti, eh, které popravdě řečeno nejsou zcela eh, nekoherentní s našimi definicemi. Některé ovšem tyto odlišnosti jsou hodně eh, značné, například eh, Komise stanovuje eh, podmínku stanovení mandatorního rámce v článku 18, 19, 20 navrhovaného nařízení. Tam, myslím, je jedna z největších odlišností mezi naší studií a návrhem komise. Pak jsou tady některé odlišnosti v tom, jaký důraz klademe na určité věci. Například tato studie zdůrazňuje, proč jsou kulturní změny nutné pro dosažení takového systému založeného na eh, výsledcích. Eh, apeluje na eh, přechod od compliance na eh, dosažení výsledků. Komise zase naopak eh, se snaží o daleko větší zjednodušení a eh, možná je tady také otázka zdůraznění politické relevantnosti navržených změn. Další odlišnost z hlediska kladeného důrazu je, to, že eh, studie eh, klade důraz na šíření výsledků a na politickou relevantnost. Myslíme si, že ten kulturní posun, ten už byl zmíněn, ten je důležitý, jestliže je tady vůle použít eh, výsledky, které vyplývají z posouzení. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Zejména vám děkuji za doporučení, které jste dali do uh, své studie, kde se díváte také na posouzení návrhu, který se projednává. A nyní bych se zeptala, uh, zda je tady přání uh, zúčastnit se rozpravy a samozřejmě Eh, budu se ptát také komise, zda se k tomu chce vyjádřit. Možná, že s těmi otázkami začnu já sama. Ehm, říkáte, že se posouváte od compliance, čili dodržení pravidel, se posouváte k snaze dosažení výsledků a také se posouváte od kritérií ehm, absorpce určitých finančních prostředků právě k těm kritériím výsledků. Ano, to je určitě velice zajímavé. Vy hovoříte daleko více o snaze dosáhnout rovnováhu mezi mm, tou politikou dodržování pravidel, čili compliance, Eh, a na druhé straně mezi eh, snahou dosáhnout maximálních výsledků. Druhá věc se ale spojuje také s tím, že eh, chceme-li mít orientaci na výsledky, což má být výsledek, kterého se snažíme dosáhnout při formulování této politiky, musíme se také dívat na to, jak tuto politiky hodnotí různé instituce. Zmiňujete parlament, ale samozřejmě jsou tady i jiné aspekty, nejenom rozpočtové aspekty. Také bychom se asi měli velice opatrně a velice obezřetně podívat, jak může být takovýto posun odůvodněn a proveden na národní úrovni i z hlediska té absorpce nejenom politických, ale i finančních eh, aspektů. Čili díváme se i za rámec tohoto systému ve snaze eh, o větší posun k politice orientované na výsledky. To mě bude zajímat, jak se k tomu vyjádří také další eh, poslanci. A pak je tady ještě jedna věc, kterou jste uvedla ve vystoupení. Je tady už návrh komise eh, se seznamem ukazatelů. A během eh, diskuse, kterou jsme tady vedli, i když tady všichni kolegové dnes nejsou, zazněla řada pochybností vzhledem k tomu, že ty ukazatele byly velice všeobecné pro nadcházející období jsou tedy navrhovány velmi všeobecné ukazatele. A komise na tyto náměty říká, my musíme mít možnost srovnávat a agregovat. Když budeme mít velice specifické ukazatele pro velice malé regiony nebo malé programy, pak Eh, je třeba eh, mít i specifické ukazatele, ovšem tyto specifické ukazatele je pak velice těžké srovnávat eh, či agregovat. Čili je tady na jedné straně právě tato potřeba všeobecných ukazatelů kvůli těmto důvodům, ale současně je zapotřebí mít i specifické ukazatele. A jak toto řešit? A za třetí, myslíme, vždycky klademe tuto otázku, Když je tady eh, snaha stanovit ukazatele, abychom dosáhli určitých eh, výsledků, pak je tady riziko, že bude vlastně snaha stanovit ty ukazatele na velice nízké úrovni, aby bylo de facto jisté, že ty výsledky budou dosaženy. Tak možná i to je další aspekt, který můžeme komentovat. A já teď zahajuji rozpravu. Jinak se samozřejmě budu také eh, obracet na Veroniku, ale ano, hlásí se tady, prosím. Viktor. Ano, mám několik poznámek. Za prvé, já bych si dovedl představit, že vaše studie by také měla zdůraznit potřebu zlepšit institucionální a administrativní kapacity, protože než budeme chtít eh, požadovat zlepšení Eh, projektů, měli bychom se podívat i na to, jak to funguje Jste ve členských státech, v regionech. Zda, zda lidé mají opravdu ty eh, administrativní kapacity, aby vůbec mohli koncipovat, navrhovat projekty. A to je velice, velice zapotřebí a myslím, že se to neobjevuje v tom textu. Očekáváme, že v roce 2014 eh, už bude všecko fungovat podle nového návrhu, eh, už půjde jenom o to doladění celého toho mechanismu. Zatím to ještě ale není v této podobě. Za druhé, ukazatele, o kterých eh, hovoříte. Ano, to je moc pěkné, ale není tam nic uvedeno, eh, podle jakých objektivních kritérií se vyhneme subjektivnímu posuzování nebo nějakému manipulování. Toto přece je velice důležité právě, eh, když se rozhoduje, že se třeba zastaví financování, nebo dokonce se bude požadovat vrácení peněz do Bruselu. Dále otázka eh, těch dosažených výsledků. Ve výboru Regi se nám říká, že peníze zůstanou v členských státech a výbor rozpočtový říká ne, ne, ne, ne, ne, z peníze z té rezervy, ty budou převedeny do Bruselu. A to si myslím, že je opravdu velice velký boj. To bude velice velký boj, když s tím budeme souhlasit. A konečně jsme eh, v krizové situaci a když si k tomu domyslíme ty makroekonomické eh, aspekty, když si představíme six-pack eh, a také smlouvu o fiskální unii, tak my vlastně budeme neustále trestat regiony a to přece není cílem eh, politiky soudržnosti. Parlament se staví proti takovému postupu, že by se penalizovaly regiony, ale v každém případě bych řekl, že tady jsou příliš vágní kritéria a dochází k drastickému snížení rozpočtu. Je to jenom 2,5. Eh, a přitom HDP eh, v mnohých zemích či v mnoha eh, regionech se vlastně i snižuje. To znamená pro celou řadu chudých regionů méně peněz. A to opravdu není přece filozofií politiky soudržnosti. Jak můžeme tyto různé tendence skloubit dohromady, aby to bylo pozitivní pro politiku soudržnosti? Jak vyřešíme ty odlišnosti, ty protiklady a jak se nám podaří překonat ty, ty, ty rozdíly, které jsou tak dramatické? Děkuji. Thank you. Um, just, uh... Ano, děkuji. Jenom stručná poznámka z mé strany. Já myslím, že e, ta zpráva nebo ta studie určitě vyvolá hodně diskusí a to je dobře. Já doufám, že bude hodně diskusí. E, říkáme tedy, že se soustředíme na výsledky. Ano, to je důležité, s tím jistě všichni souhlasí. Má zkušenost je taková ze Švédska, že dostanete lepší nebo získáte lepší výsledky, když Eh, ti aktéři, ty subjekty na eh, regionální úrovni, podniky, nevládní organizace a další subjekty, když se mohou podílet na plánování. To si myslím, že je velice důležité pro dosažení lepších výsledků, ale to nevidím tady v té eh, studii. To znamená začlenit, zapojit tyto partnery do programování a dosáhneme tím lepších výsledků. Děkuji. Děkuji za slovo. Eh, I já plně souhlasím s tím, že eh, systém plnění by měl být více založen na výsledcích. Eh, přesto se domnívám, že některá ta doporučení jdou trochu proti sobě, protože na jedné straně chceme zjednodušení a snížení administrativní zátěže, snížení výkaznictví, což velmi ty konečné příjemce zatěžuje, a na druhé straně je tam doporučení dvakrát, třikrát v průběhu projektu dělat hodnocení a podávat zprávy. Eh, to mi trošku eh, nekoresponduje. Druhá věc se týká vytvoření národních orgánů pro hodnocení. Myslím si, že i to je potřeba daleko více popsat a zajistit jednu metodiku, jeden systém hodnocení a to jsem v té zprávě nepostřehl. A eh, potom mě tam zajímá ještě jedna věc, která se týká diskuze výsledků na půdě Evropského parlamentu, případně na půdě výboru regionů. Eh, vím, jaký program má výbor regionů, určitě je dobře seznámit jej s výsledky, ale těžko si dokáží představit společnou debatu a nějaké hodnocení v této věci. To je opravdu velká agenda a znamenalo by to spoustu práce jestli byste toto mohla nějak blíže upřesnit. Děkuji. Uh, no, Madame Pellegrin, <coughs> I think the, floor is yours. Asi vám, paní Pellegrin, teď mohu dát slovo a pak dáme dalším prostor. Jak eh, bylo řečeno, je to právě ta otázka najít rovnováhu jak to vyvážit. Eh, možná řekla bych až konfliktních sil, eh, jak mezi těmi konfliktními silami dosáhnout eh, rovnováhu a vyváženost. No, já myslím, že bychom možná mohli být trošku odvážnější a v jasně rozpočtově napjaté situaci bychom asi se měli rozhodnout snížit administrativní zátěž, která leží na jednotlivých subjektech a také eh, místních eh, orgánech. A je tady také otázka proporcionality, kterou navrhuje komise. otázka použití pravidel, způsobilosti a tak dále. Ano, čili je to jasně potřeba najít tu dobrou rovnováhu mezi všemi těmito um, faktory. Je třeba velmi pozorně posuzovat compliance. A řekla bych, že že by také asi měla komise mít větší důvěru uvolnit, uvolnit ty prostředky na toto plnění orientované na výsledky. Dále otázka dilematu mezi specifickými ukazateli a na druhé straně všeobecnými, čili srovnatelnými eh, ukazateli, aby bylo možné srovnávat různé regiony v různých zemích EU. Eh, e Obecně vzato studie, naše studie opravdu vyplývá z konzultací s mnoha různými regionálními eh, subjekty. A tady musím říct, že bylo taková, taková zdráhavost, taková neochota, nechuť ke všemu, co je povinné, vnucené. To se jasně ukázalo v těch pohovorech schválit program jako určitou soustavu analýz a akcí, to si myslíme, že je možné řešení, protože to stotožnění se s daným s danými cíly, to je velice důležité pro subjekty, které to v praxi e, realizují. Oni musí vidět e, Eh, jasné výsledky, které vyplývají z jejich činnosti. Záleží to na zapojení, konzultování partnerů eh, na všech úrovních. To je pravděpodobně to nejlepší, jak eh, řešit tato dilemata. Stanovení nízkých cílů. No, to je opravdu velice nebezpečné riziko. Když eh, ti partneři, kteří jsou zainteresováni, budou sami zapojeni do stanovení cílů, eh, tak eh, samozřejmě v jejich zájmu je dosáhnout cílů, ale jistě to budou chtít realizovat poctivě, ne nějak oportunisticky. Dále institucionální kapacity. Ano, to si myslím, že je velice důležité. My jsme to skutečně také zaznamenali jako velice důležitý aspekt a navrhujeme, že komise by měla být schopna posoudit, zda eh, na národní či místní úrovni skutečně ty institucionální kapacity existují. A ještě k ukazatelům. Tak tady má komise velice důležitou úlohu, aby, mo- aby poskytla co nejvíce metodologických eh, doporučení, rad. Tady by měla sehrávat velice aktivní úlohu. A otázka, tedy kam ty peníze eh, pak půjdou, to samozřejmě tady já k tomu, k tomu se nemohu, nemohu vyjádřit, to se je třeba obrátit na komisi. A dále ještě otázka makroekonomických aspektů. Zda by to mohlo být eh, negativní pro regiony, zda by je to mohlo poškodit. To je právě ta otázka eh, některých faktorů, které zdůrazňujeme ve studie, kde hovoříme o tom, že je třeba stanovit určité sankce, ale pouze tam, kde opravdu došlo k nějakému porušení či provinění. Eh, tady eh, k tomuto bodu samozřejmě nemáme ještě žádnou eh, zpětnou vazbu, ale říkáme, že tady je opravdu třeba jasně stanovit případná provinění či nedodržení pravidel otázka, zda máme lepší výsledky, když budou ti jednotliví partneři zapojeni do programování. Zajímavá otázka. Ano, my si myslíme, že ano, když tito e, místní partneři jsou zapojeni do programování, tak si myslím, že to má pozitivní dopad. Je tady celá řada aspektů, jak se zapojit do stanovení cílů i stanovení ukazatelů. ale je to do jisté míry i určité dilema. Vlastně otvíráme dveře určitým um, zájmům, že je možné formulovat pak ty cíle podle trošku zkreslených zájmů. Čili tady opravdu je třeba mít jistotu, že dospějeme konec konců ke konsensuálnímu uh, stanovení cílů v těchto programech. Tak eh, nevím, jestli jsem odpověděla na všechno. Děkuji. Prosím, další. Veronika. Thank you very much, Madam Hubner, and... Děkuji. Děkuji také za příležitost odpovědět a zapojit se do této diskuse. Děkuji také za vůbec za tu iniciativu provést tuto studii, protože si myslím, že velice zajímavým způsobem přispívá k stávající diskusy. Já jsem tu zprávu zrovna dostala, takže zatím nemůžu komentovat její obsah, ale na základě toho, co jsem slyšela tady žili, eh, komise souhlasí s celou řadou zjištění, byť třeba ne se všemi. A když se podíváme na závěry, soustředuji se na celou řadu bodů, které jsou již předmětem diskusí jak tady, tak v radě. Čili je velmi užitečné mít tady tento Eh, příspěvek do té diskuse. Eh, jedná se o hlavní cíle reformy. Jenom trošku bych nesouhlasila s tím, co Žili říkala, ohledně toho, že, ne, že jsme neuznali nebo neuznáváme kulturní změny. My je uznáváme, ale možná to není jasně uvedeno v textu eh, návrhu nadřízení, ale uznáváme, že větší soustředění se na výsledky by mohlo být potenciálně revolučním aspektem v té naší politice. A když se podíváme na schopnost našich programů artikulovat, k čemu chtějí dospět a monitorace těch postupů, to je věc, která v současné době se takto nedělá, protože, jak jste sami říkali, se zaměřujeme spíš na otázku absorpce a, a v, jaksi vyučtování a podobně. Jestliže bychom se vydali pouze touto novou cestou, tak by mohlo dojít k tomu, že bychom, bo takhle, to, to, touto naší zaběhnutou cestou, tak by došlo k tomu, že by peníze byly vynakládány řádně, ale výsledků by bylo málo. A jenom pro informaci, vašeho výboru v DG Regio jsme realizovali pilotní studii se zaměřením na výsledky eh, v souvislosti se stávajícími programy a s tím, jak tedy fungují a zaznamenáváme významnou měnu. Udělali jsme to ve 12 regionech 8 členských států. Zpráva by měla být publikována v krátké době a zjistili jsme, že ukazatele, které používáme ve stávajících programech, často se nezaměřují na to, o co ty programy usilují a e, stanovené cíle e, se často pletou s ukazateli, těch ukazatelů je příliš mnoho a tak to vidíme teď ve skutečnosti. A mnoho států i regionů má veliký zájem o právě to větší soustředění se na výsledky. Co se týče otázky ukazatelů, chtěla bych pouze zdůraznit jednu věc, která pro nás je důležitá, je, že my nemůžeme už ukazatele nadále považovat za něco technického a, a vhodného jen pro experty. My si myslíme, že ty ukazatele by měly vyjadřovat to, co ty programy jak si dělají. A velká část diskuse o ukazatelích je diskuze o zdravém rozumu. Když se začneme na ty ukazatele programů podívat, začneme je zkoumat a, a pravidelný pokrok, ke kterému dochází, tak to, co my bychom v těch výročních implementačních zprávách měli nalézt právě eh, živit tu debatu o politikách uvnitř členských států na evropské úrovni, to znamená to, čeho dosahujeme našimi programy, na co se prostředky vydávají, proč, co by se mělo změnit, jak poznáme, že to bylo úspěšné. To jsou, myslím, ty základní otázky, které potřebujeme dostat do diskuze. Co se týče obecných ukazatelů a specifických ukazatelů pro jednotlivé programy, my bychom chtěli mít společné ukazatele které by bylo možno agregovat na evropské úrovni, tak abychom tomuto výboru třeba mohla, mohli říci, co se děje s tou a tou politikou, s, těmi, eh, s tím, že ukazatele o výsledcích, ty musí být poněkud specifičtější a musí zaznamenávat tedy tu změnu, která je cílem daného programu. A to si myslíme, že bude hodně odlišné podle kontextu, podle toho, kterého případu. A my chceme podporovat státy a regiony v definování malého počtu, jak tady bylo řečeno, ukazatelů o výsledcích a pomoci jim je prodiskutovat. Ještě poslední věc, kterou bych chtěla tady říci v rámci té stávající rámci diskuse komise připravila celou řadu eh, eh, fiší, eh, které vysvětlují tyto otázky. Vím, že to bylo předáno parlamentu. Možná to potom bude taky figurovat v závěrečné verzi zprávy. Týká se to toho výsledkového rámce došlo možná i k nedorozumění ohledně toho, co my navrhujeme v návrzích komise, s tím, že eh, ten rámec zaměřený na výsledky vyžaduje, aby programy byly implementovány tak, jak bylo naplánováno a my doufáme, že ty mezníky eh, budou eh, jaksi kontrolovány kontrolními orgány. Nejedná se o sankce nebo, nebo penále, ze strany mm, kontrolních orgánů. E, je to, je to dokument, který jsme rozdávali, tedy nebo publikovali nedávno. Takže velice vítáme tu vaši studii, těším se, že si ji přečtu podrobněji a, a že budeme mít v budoucnu další příležitost o tom s vaším výborem hovořit. Děkuji. Ještě než ukončíme tento bod, chtěla bych se ještě zmínit o jedné věci, kterou paní Pelegrán říkala a té role Evropského parlamentu. Před rokem jsme také vedli rozpravu, kde bylo jasné, že bychom rádi každý rok, když se hovoří o absolutoriu a o chybách implementace této politiky v členských státech, že bychom současně měli mít tady v parlamentu také rozpravu o výsledcích, abychom tedy měli, eh, abychom se bavili nejenom o, eh, o, o nedostatcích a problémech, ale také o výsledcích eh, této politiky pro evropské občany. Takže děkujeme za to, že jste tady poukázala na roli parlamentu parlamentu. Děkuji, bylo to opravdu, myslím, dobré si to vyslechnout, přestože eh, Evropská komise se s tím vaším vystoupením sice nesouhlasila na 100%, ale je to rozhodně je zajímavý přínos do dalších eh, rozprav na toto téma. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je úloha politiky soudržnosti v odlehlých regionech Evropské unie v souvislosti s EU 2020. Já chci požádat především stínové zpravodaje, aby mluvili velmi stručně, protože nemáme tolik času, kolik bychom potřebovali. Takže hned vám předám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také se pokusím hovořit co nejstručněji, tak abychom dohnali, nahnali čas. Politika soudržnosti je samozřejmě velice významná pro nejvzdálenější regiony. Pro tyto regiony je soudržnost skutečně významná tak aby mohli dosahovat cílů strategie EU 2020. Potřebujeme různé nástroje. A pokud usilujeme o udržitelný a inteligentní růst, tak je důležité, abychom zohlednili i charakteristiku těchto specifických regionů, tedy těch nejvzdálenějších regionů, protože eh, ty podléhají různým problematickým podmínkám, které tam panují a existují různé nástroje, strukturální fondy, které umožňují využívat potenciály těchto regionů a snaží se také odstraňovat nerovnováhy. Já dnes předkládám návrh, který se skládá z takových tří základních okruhů. Za prvý jde o to, aby k nejvzdálenějším regi- regionům se přistupovalo diferenciovaným a společným přístupem. Dalším bodem je přizpůsobené uplatňování evropských politik a třetí okruh je lepší integrace nejvzdálenějších regionů do Evropské unie, protože to je téma, které si zasluhuje opravdu eh, nesmírnou pozornost. Když se podíváme na tento návrh i na víceletý finanční rámec 2014 až 2020, což je téma, o kterém také budeme hovořit později, tak Právě na toto téma musíme zvláště dbát. Když se podíváme na rozpočty EU 2007 až 2013, tak asi 270, tam bylo asi 275 miliard. A nyní je to číslo jiné. Dojde tam k nárůstu a na 50 eh, miliard, pokud tam zohledníme i ten nástroj Connecting Europe Facility. Takže budeme mít tyto nástroje eh, politiky soudržnosti. A celkem dojde eh, ke snížení asi o 10 Když se podíváme na tyto regiony. Měli jsme tam tzv. konvergenční regiony a tam bylo nějakých 280 miliard a teď už je to jenom 162 miliard, které jsou k dispozici. A jsou to celkem standardní rozdíly, protože některé regiony byly těmi konvergenčními regiony, ale změnily kategorii takže tam je celkem běžné, že se toto číslo snížilo. A mezi tím vznikla e, nová kategorie těch e, přechodových regionů, tam je asi 40 miliard. A když se podíváme na konkurenceschopnost a zaměstnanost, tak e, v minulém období to bylo 55 miliard a teď to bude 53 miliard. Na to už jsem poukázal, takže tam došlo ke snížení asi o 3 ale jinde bylo snížení o nějakých 976 milionů eur u minulého víceletého finančního rámce. už jsem dříve poukazoval na to, že bude těžké vysvětlit, proč dochází k takovýmto rozdílům, protože jsou regiony, které mají 300% eh, eh, prům, se srovnání s průměrným HDP EU, ale jinde eh, došlo k poklesu 5%. Nicméně toto srovnání vycházelo z nesprávných premis. Já jsem totiž těch 976 milionů srovnal s 926 miliony, ale ta čísla nebyla v pořádku. Protože ta jedna čísla zahrnovala i takové regiony, eh, které Eh, jsou eh, to ty nejvzdálenější, plus to byly regiony, které jsou nejméně osídlené. A to druhé číslo zahrnula pouze tu jednu kategorii. Takže musíme srovnávat jiná čísla. A rozdíl zde činí nějakých 40%. A to je něco, co skutečně nebudu moci vysvětlit svým spoluobčanům. Já jim musím nějak vysvětlit, proč k tomu 40% rozdílu přišlo a proto se chci také zeptat, proč toto nastalo. Když chceme tato čísla hodnotit, tak se musíme podívat na nejrůznější čísla. A nakonec zjistíme, že tam došlo ke snížení o 47 takže to jsou údaje, které bychom měli analyzovat. je skutečně nepochopitelné, proč návrh komise nechává tyto nejvzdálenější regiony natolik stranou. A jak po nich potom můžeme požadovat, aby plnili cíle strategie Evropa 2020? 20, když jsou jim tak výrazně omezovány finanční prostředky. Proto vzniká toto zpráva. A zvláště důležitý je také příspěvek komise do této diskuse. Je to téma, kterým se musíme zabývat. Také očekáváme v prvním pololetí, že vyjde sdělení komise o nejvzdálenějších regionech a to bude také velice důležitá věc. Musíme se zde zaměřit na nejvýznamnější eh, body. Pokusíme se dodržet harmonogram prací tak, abychom mohli detailně projednat tuto zprávu jak na výboru, tak v plénu i v souvislosti s činností Evropské unie. Je to skutečně téma, kde bychom měli jednotně rozhodnout o tom, jaký status by tyto regiony měly v budoucnu mít. A dovolte mi na závěr poukázat ještě na jednu věc. Byl jsem dnes informován, že dokument, který byl také k dispozici na internetu a který jste obdrželi v angličtině, že tam jsou určité Eh, chyby v překladu, už jsem o tom byl informován a proto vám nyní dávám k dispozici dnes novou verzi. A dovolte, abych také poděkoval sekretariátu za jeho činnost v této věci. Nyní tedy můžeme tuto zprávu projednat. Dovolte mi také, abych vyzval všechny stínové zpravodaje, aby se mnou spolupracovali. Děkuji. Madame euh, la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nařízení, eh, jednací řád eh, činí z našeho výboru výbor odpovědný za horizontální přístup k otázce odhlých regionů. My můžeme jedině vítat iniciativy naší předsedkyně i kolegy Texera, který umožnil tomuto, této zprávě vzniknout. V první fázi, myslím, musíme zdůraznit velikou práci našeho zpravodaje u tohoto rozsáhlého tématu. Je škoda, že některé překlady, jak bylo řečeno, eh, trošku eh, nenaplnili svoje poslání pro, což eh, kolegové, kteří nejsou eh, příliš eh, seznámeni s tématikou, že tedy si měli problém. Ale co se týče obsahu, myslím, že naše hlavní priorita je, že bychom měli jak se protestovat proti poklesu alokací těmto regionům. Je naprosto nespravedlivé, aby tyto regiony byly jediné, které aniž by změnily kategorii, zaznamenaly takový pokles dotace. Kromě toho bych jménem své frakce rád předložil několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je vyjasnění eh, politiky soudržnosti eh, vůči odlehlým regionům. Jestliže mají být tyto otázky koordinovány na evropské úrovni, potom je potřeba, aby jejich specifikum z, jak si bylo zdůvodněním um, zohlednění eh, dalších aspektů a je potřeba tedy toto vzít v úvahu v rámci kritérií alokace prostředků, využití inovací, inovací zadávání veřejných zakázek a výstavby infrastruktur. Z tohoto pohledu se domnívám, že mechanismus propojení v Evropě je odlišný a to ve chvíli, kdy komise hovoří o nedostatečném přístupu k jednotnému trhu, čili je potřeba, eh, abychom se chovali konzistentně. Chtěl bych připomenout výhody s lepším přizpůsobením eh, vnějších a vnitřních aktivit Unie. Návrhy komise v oblasti spolupráce jsou zajímavé, ale zase se tam setkáváme s eh, různým omezeními vyplývajícími z technokratického přístupu. Třeba například Komise si přeje, aby všechny partnerské země validovaly eh, návrh v rámci teritoriální spolupráce dříve, než ona eh, toto potvrdí v rámci budoucího programu pro Reunion a Majot. To bude možné jedině tehdy, až eh, to komory budou zapojené a přitom je to konflikt starý jako svět a Zpráva, která vychází z kompetencí našeho výboru, se nebude omezovat na regionální politiku, ale předpokládá také regionální přístup k celé problematice působnosti Unie. To je postup, který já podporuji a chtěl bych také učinit několik návrhů, co se týče rybolovu, obchodu, E, a daňové a celní regulace. Obecně si myslím, že pokud budeme vycházet z principu, že to, co je koncipováno pro evropský kontinent, vyžaduje na základě článku 349 určité úpravy pro to, aby to mohlo efektivně eh, eh, působit v odlehlých regionech, potom je potřeba inovativním způsobem přistupovat k tomuto regionu, tak aby tyto regiony mohly také být pilotními a aby mohly být třeba zónami inovativní experimentace, například co se týče eh, regulace, která by mohla později třeba být rozšířena i na zbytek Unie. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Is Katrin Gre- Děkuji. Je tady Katrin Gres? Není tady, takže Luděk Placek. Aha, pardon, tady jste, prosím. Yes. Ε, θα ήθελα να θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την Děkuji. Dovolte mi omluvit Katrin Gress, která se nemohla dnes dostavit a já se nyní v této roli nacházím poprvé, takže se omlouvám a prosím o vaši trpělivost. Mám několik poznámek. Není zde odkaz na důležitou studii týkající se regionální politiky a dopadů změn klimatu na tyto nejvzdálenější regiony. To je možná téma, které by bylo vhodné zmínit. A já bych eh, tady chtěl navrhnout určité věci, které se týkají udržitelného zemědělství a vnitřního trhu. V odstavci 6 je také potřeba eh, určitých dalších eh, věcí týkajících se obchodní výměny s tím, že státy musí brát v úvahu dopady Eh, produkce dalených regionů na vnitřní trh, dále pak zmínka ohledně energetické efektivnosti. My jsme také pro lepší řízení eh, v, v rámci z, zvlášť odlehlých regionů, zvlášť protože je potřeba těmto regionům dát prostor k tomu, aby navrhovali lepší způsob propojení mezi sebou. Já sám pocházím z podobného regionu, z ostrovní oblasti a e, často mezi jednotlivými ostrovy není žádné spojení, takže e, toto je potřeba také vzít v úvahu v případě těchto regionů e, což jim usnadní participaci na těch evropských procesech. Děkuji. Dobře, co se týče lhuty pro pozměňovací návrhy, to si řekneme ještě později, rozhodně na to máte čas a nyní pan Vlasák. Thank you very much, Chair. Uh, first, uh... Děkuji. Já bych především chtěl přivítat celou řadu návrhů eh, zprávy zpravodaje, například eh, politiku příznivou pro podniky, konkurenceschopnost vzdálených regionů a dále návrhy takové, že by eh, zvlášť vzdálené regiony mohly přispívat k, do, do evropských um, sítí za účelem snížení závislosti na tradičním zemědělství a podobně. Ale mám určité obavy. V době úsporných opatření a daňové konsolidace je velká potřeba úspory v rozpočtech Unie a víceletý finanční rámec, který předložila komise, Eh, tak tam tedy částky alokované eh, z nejvzdálenějším regionům eh, jsou v dalším období značně zredukované. A my bychom si také představovali posílení opatření pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech, jak to navrhuje zpráva. ICR je toho názoru, že ekon, EKR je toho názoru, že ekonomická budoucnost těchto regionů závisí na obchodu a podnikání podnikání a ne na státním sektoru, dotacích a subvencích a ne na rozšiřování společné zemědělské politiky. Koncepce nejvzdálenějších regionů se zdá také, že se vztahuje pouze na ostrovy. A proč pouze ostrovy mají mít výhody, tyto, tyto zvláštní výhody, přestože všechny členské státy, eh, které mají vzdálené regiony, vyžadují pozornost. Merci. Eh, je voudrais... Děkuji. Především chci poděkovat našemu kolegovi Nuno Tekšerovi za vynikající kvalitu práce, kterou odvedl a chci říci, že já v tom podstatném plně souhlasím s hlavními směry i s návrhy eh, v této zprávě. Je to zpráva, která je aktuální, a to ze dvou důvodů. Za prvé, pár týdnů či měsíců ji dělí od nového sdělení Evropské komise o velmi vzdálených eh, regionech. A myslím, že návrhy ve zprávě Eh, mohou být velice dobrým zdrojem inspirace pro Evropskou komisi. Je to ještě z druhého důvodu velmi aktuální zpráva a to proto, že je teď celá Evropská unie postižena silnou krizí. A v těchto podmínkách krize je důležité, aby Evropský parlament i Evropská komise potvrdili podporu nejvzdálenějším regionům, protože my velmi dobře víme, že tyto regiony jsou velmi zranitelné, jsou závislé eh, na vzdálených, eh, na těch ostatních regionech a že na ně také velice tvrdě doléhá současná krize. Z tohoto hlediska má zpravodaj eh, pravdu, když zdůrazňuje, že je třeba zachovat alespoň tu minimální přislíbenou dříve přislíbenou úroveň také v dalším programovacím období. A je tedy třeba mít eh, tu příslušnou obálku. Eh, hovořili o tom i jiní řečníci. Jde konkrétně o tu specifickou alokaci, eh, která má kompenzovat jejich vyšší výdaje. Já jsem byl přítomen, když jsme měli slyšení s komisařem Hánem a já jsem uh, se ho ptal, můžete nám říci, jaké důvody vedly k tomu, vás vedly k tomu, že jste navrhli eh, takové snížení o prakticky 40 Bohužel na tuto otázku mi nikdo neodpověděl a já myslím, že je důležité, aby všichni poslanci eh, dále působili na komisi. To je důležité, protože živobytí je stále dražší a dražší a to se především dotýká těch nejvzdálenějších eh, regionů. Eh, vypracovaná zpráva na žádost komise, takzvaná zpráva Solvens, toto jasně prokazuje. Právě dnes ráno jsem Eh, měl nejnovější zprávy z ostrova Réunion. Jak víte, tam teď probíhají nepokoje a ty nepokoje jsou právě způsobeny tím, že je tam eh, velmi drahé, jsou tam velmi drahé životní náklady a především velice drahé potraviny a velice drahé energie a to způsobilo eh, obrovské nepokoje na ostrově Réunion. A e, právě otázka energetiky, bych řekl, že je tady klíčová. Rozvoj obnovitelných e, zdrojů energie je tady důležitý. Já jsem rád, že je to centrálním bodem ve zprávě našeho kolegy Nuno Teixeiry. A vzhledem k zeměpisným specifikám si myslím, Eh, u těchto nejvzdálenějších regionů je třeba přihlížet k jejich podmínkám a právě otázka energetiky je tady velmi důležitá. Děkuji. Děkuji, dávám slovo další, Maria Eligoj. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dovolte, abych se také připojila k těm kolegům, kteří již děkovali kolegovi za vynikající zprávu, kterou vypracoval a já bych se chtěla připojit k této diskusi o nejvzdálenějších eh, regionech. Je tam celá řada Eh, která by, v návrhu, které byly již za španělského předsednictví v roce 2010 eh, vyjádřeny ve společné zprávě Francie, Španělska, Portugalska a také ve zprávě Solves v roce 2011 to bylo eh, v řadě bodů takto zdůrazněno. Já naprosto souhlasím, je zapotřebí postupovat diferenciálně a sledovat specifickou situaci velmi vzdálených regionů protože nemůžeme postupovat pouze v jakýchsi číslech HDP na osobu. Musíme brát v úvahu realitu těchto regionů. Proto je třeba mít ještě další ukazatele, například také e, míra nezaměstnanosti, zejména míra nezaměstnanosti mladých a také e, míra e, mladých, kteří nedokončí školní docházku. To všechno jsou důležité, eh, důležitá kritéria. A eh, jak eh, také bylo vysvětleno, my tady konstatujeme, že dochází naopak k výraznému až 40% snížení alokací. Přitom musíme brát v úvahu, jak důležité je konsolidovat ekonomiku vzdálených regionů, zejména v oblasti rybolovu a v oblasti využívání moří. Musíme provádět eh, posouzení dopadu eh, také mm, v případě mezinárodních obchodních dohod. Eh, právě v oblasti rybolovu je to velice důležité a tady musíme navrhnout určité kompenzace pro tyto regiony, když na ně zmíněné mezinárodní dohody velice tvrdě dolehnou. Musíme také říci, že se nenaplnila pozitivní očekávání, které jsme měli Tady je eh, třeba sledovat eh, dopady. Je tady jeden návrh pana Teseira eh, použít jiná kritéria pro rozdělení dodatečných dotací. Tady s tímto návrhem já moc nesouhlasím to si myslím, že eh, se ukazuje, že kritérium počtu obyvatel je tady z tohoto hlediska mnohem, mnohem lepší než jiná eh, specifická mm, zvažování. Děkuji a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, budu mluvit stručně, protože mnoho důležitého už zaznělo. Chtěl bych jenom poukázat na to, že tato zpráva znamená dobrou možnost, protože už prostřednictvím eh, memoranda zde máme k dispozici mnoho výroků. Evropská komise v minulosti také vypracovala zprávu eh, týkající se strategie pro nejvzdálenější regiony. A Evropský parlament využije také možnosti eh, zveřejnit svůj názor na tuto věc, na tuto tematiku i na tyto zprávy. Pan zpravodaj tu problematiku náležitě představil, eh, zmínil také problematiku vnitřního trhu, otázky regionu. My se zde v této souvislosti nenacházíme na evropské pevnině a e, zpravodaj danou problematiku velice jasně vylíčil. Pokud zde máme nové oblasti politiky soudržnosti, mohli bychom zde e, také čerpat nové podněty, například dobře definované partnerské smlouvy, případně nějaká další e, opatření reagující na situaci také se musíme pokusit o to, aby se vymanili ze situace, ve které se momentálně nacházejí, aby mohli plně využít svůj potenciál. Děkuji. Děkuji a poslední řečník. Děkuji. Myslím, že ta hlavní, to hlavní poselství z této zprávy našeho pana kolegy, eh, ta hlavní je vlastně, proč, se, proč je to snížení tak výrazné to je to hlavní. Řekl nám, že vlastně to snížení je 40 Já úplně přesně takové číslo nemám, ale není to úplně, úplně jasné. Asi vždycky budou eh, problémy eh, paní eh, předsedkyně, dokud nedostaneme úplně jasnou odpověď od komise. Před několika týdny na prvním zasedání v tomto roce seděl vedle vás pan komisař Hahn. Já jsem seděl Eh, přímo proti němu a byla otázka, jestli je to číslo na hlavu nebo jiné. A eh, měli jsme tam plus 1,7% v, zá, v závazcích a teď je to najednou minus 30% u soudržnosti. Ale pak tady zazněla úplně jiná čísla jak to vypadá u transitních eh, eh, regionů, u regionů rozvinutých a jak to vypadá u eh, regionů, o kterých hovoří pan zpravodaj. To je před čtyřmi týdny. A stále nemáme odpověď na všechna tato čísla. Dokud tady nedostaneme v našem výboru zcela jasnou odpověď a zcela jasná čísla, samozřejmě jisté je, že když nejsou peníze, je třeba škrtat, ale otázka zní, Eh, v tomto našem výboru. Co nám přesně může komise v tomto sdělit? Nejlepší by bylo, kdyby to bylo písemně. Jak ta čísla vypadají a jak je můžeme vysvětlit? Protože jedinou odpověď, kterou já jsem dostal zhruba před měsícem, vlastně neobsahovala prakticky žádná čísla. A dokud nebudeme mít jasná čísla, tak to bude neustále velkým problémem. Já se mohu vrátit ještě na Kikine zprávě, která, která se týkala konvergentních regionů. Já myslím, že mm, není možné eh, povolit tak velký rozdíl. Musíme se dívat alespoň na čísla, která eh, se týkají na hlavu. A ta jsme také ještě nedostali. Musíme mít jasná čísla, abychom to mohli jasně vysvětlit. Máme celkově méně peněz, proto můžeme i méně peněz vyplatit. Nedáme tolik tam, nedáme tolik tam a nedáme tolik ani tam. A jasně věci rozložit, zdůvodnit, vysvětlit. Spravodaj nám říkal, ty nejvzdálenější regiony, ty mají pokles o 40%. On nám to říká, pan spravodaj, mě to připadá neuvěřitelné, strašlivé, ale my ta čísla vlastně nemáme. DG, regio by nám to mělo jasně říci až budeme hovořit o víceletém finančním rámci 2014-2020, narazíme zase na stejný problém. My prostě musíme mít jasná čísla. Nemůžeme prostě říkat, no, někde ty peníze vemte a dejte je sem. Musíme samozřejmě postupovat velice eh, eh, reálně prostě je tady otázka nárůstu 47%, eh, u konvergentních 17%, pak je tam u velmi vzdálených regionů. Máme zase další číslo 40. No prostě eh, to je velice zásadní věc. Přesná čísla. Děkuji. Děkuji a dávám opět slovo panu zpravodajovi. Eh, Děkuji vám. Pokusím se to stručně schrnout a začal bych rovnou od konce. Ano, kolega zde má pravdu. E, také ve stanovisku, které bylo prezentováno v e, rozpočtovém výboru, ta předložená čísla nesedí. A já jsem položil písemný dotaz týkající se právě těchto čísel a těchto specifických položek e, rozpočtu a zdá se, že zde došlo k chybě e, při sdělení čísel ze strany Evropské komise. A ta čísla, která jsem prezentoval dnes, to snad byla ta správná čísla. A to snížení u nejvzdálenějších regionů je přibližně 47 to je asi 1,5 miliardy a pak 1,7 miliard a 2014 až 20 je to 926 milionů, které se rozdělují na eh, ty nejzdálenější regiony plus ty málo osídlené regiony. Já také souhlasím s tím, co říkal, nebo zareagoval bych na to, co říkal kolega Vlasák. Nemyslím si, že je zde zprostředkován nesprávný pohled, že by to byly výhradně ostrovy. Například francouzská Guajana je pevnina a e, sousedí z Brazílii. takže není to ostrov, ale je to e, nejvzdálenější region, vzdálený asi 10 tisíc kilometrů od Evropy. A žádný z těchto eh, regionů nechce žít až do skonání z eh, peněz Evropské unie, ale přejí si, aby se s nimi zacházelo jako se všemi ostatními. Takže jde o to, že to, co je stejné, s tím je třeba zacházet stejně a to, co je odlišné, je třeba eh, zohlednit, že je odlišné. Nemůžeme srovnávat region někde v Evropě například z Gadelop nebo s francouzskou Gvineou, která je 10 tisíc kilometrů vzdálená od Evropy, protože tam jsou například různé naprosto rozdílné geografické podmínky nebo jiné věci, které jsou zkrátka nesrovnatelné. Samozřejmě bylo by pěkné, kdyby i tam mohli žít jenom výhradně z obchodu, z obchodování v daném regionu, ale mohu vám uvést jasný příklad, že úsporná opatření vedla i k problémům v těchto regionech. Potom například téma Madeiry. Jistě víte, že u nás v Portugalsku nyní dochází k výrazným úsporným opatřením, také zásahům trojky, Mezinárodního měnového fondu, dalších aktérů, které v této věci znáte. A v souvislosti s naším plánovaným rozpočtem budeme mít k dispozici asi o 126 milionů eur méně. V roce 2011 byla přerušena jednání o prodloužení preferenčního systému. A to vedlo ke ztrátě, zmaření 140 milionů. Takže existují i jiné nástroje, které eh, by mohly být poskytnuty daným regionům tak, aby v budoucnu mohly fungovat na základě svých vlastních sil, ale o tyto nástroje nemůžeme připravit. A ty specifické prostředky, o kterých jsem hovořil, se netýkají pouze těch nejvzdálenějších regionů. Samozřejmě je zde tendence se na ně mm, zvláště zaměřovat, ale například i severské regiony, které jsou málo osídlené, jsou také součástí tohoto balíčku. Eh, my se často soustředíme na ty nejvzdálenější regiony, ale vlastně je to nesprávné, protože tam patří i další oblasti. V článku 11 máme předběžné podmínky a závazek k tomu, aby 50 specifických eh, prostředků byly vynaloženy na tematické záležitosti, ale tam se třeba vůbec nehovoří o těch severských málo osídlených regionech. Všichni se shodneme na tom, že už není k dispozici tolik peněz, že je třeba utahovat opasky, ale co je důležité, je, aby se ty opasky utahovaly všude stejně. Není možné, abychom seškrtali nejbohatším regionům 3% a těm nejchudším 47%. Ono je samozřejmě vždy snadné ukazovat sílu vůči těm slabým a naopak, jak se u nás říká. Děkuji a na závěr něco pan Nistlroy. Já mám jenom eh, jednu poznámku, kterou bych chtěl tady říci Um, co se týče všech, kteří chtějí předkládat pozměňovací návrhy. To je, toto je zpráva z vlastní iniciativy o tom, jakým způsobem chceme využít eh, filozofii EU 2020 a eh, pro ostrovy a nejvzdálenější regiony. Tedy tento dokument E, není podkladem pro plnou rozpravu ohledně nového finančního rámce. Čili držme se, já jsem vyslechl poslední poznámky, držme jsme té naší iniciativy a jejího cíle, to znamená, jakým způsobem EU 2020 může přispět nejvzdálenějším regionům a ne, aby bychom tady předkládali bez počtu eh, finančních pozměňovacích návrhů k tomuto dokumentu. To je jenom taková technická. Děkuji, říká paní předsedkyně. Také Anna Pavla Lejsi Eh, které ovšem nedáme slovo, ale jenom ji chceme požádat, aby tlumočila komisaři Hanovi eh, tady eh, to poselství, aby tedy mm, mu vysvětlila, že bychom potřebovali jasná čísla pro to, abychom se mohli fundovaně rozhodovat a, a na, na co se soustředit a tak. Dobrá. Takže já děkuji všem, kteří se zapojili. Eh, myslím, že to, co tady kolega řekl, je naprosto jasné, není třeba to opakovat, děkuji. Takže teď ještě lhůta pro pozměňovací návrhy. Já navrhuji 1. března 15 eh, hodin, eh, takže prosím, držte se tématu zprávy a budeme pokračovat v rozpravách o financování a, eh, a otázkách eh, politiky na budoucích zasedáních. Od problematika nejzdálenějších regionů bude také na pořadu jednání v rámci regulačního rámce. Takže nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na programu. Eh, to je stanovisko Andreje Konvačeva k víceletému finančnímu rámci na období 2014 až 2020. 2020. Máme tady oba zpravodaje, jak z rozpočtového výboru, tedy pana Pege a pana Kalfina, eh, my dnes nepovedeme rozpravu o rozpočtu v tomto bodu, to bych chtěla, aby bylo jasné, na to nemáme dost času. My chceme pouze vyslechnout oba zpravodaje a vyslechnout si tedy, jak si stojí, stojí tedy ten proces nyní, jak to bude vypadat v následujících měsících a já nevím, jestli chce Andrej nejprve začít, takže krátkou, krátký úvod a potom eh, zpravodajové. Děkuji paní eh, předsedkyně, děkuji také za tuto příležitost vyměnit si eh, názory se spolu zpravodaji o víceletém finančním rámci. Já bych chtěl připomenout, o čem jsme hovořili minule. Byla to takzvaná procedura k přijetí víceletého rámce podle článku 305 smlouvy a jde o to, zda eh, a říci ano či ne návrhu komise. My hodně závisíme na krocích, které přijme rozpočtový výbor, eh, především eh, ta průběžná zpráva k víceletému finančnímu rámci podle článku 81 jednacího řádu a doposavať no, rozpočtový výbor nepřijal rozhodnutí nebo jasný závazek týkající se jednotlivých kroků k této problematice, to znamená harmonogramu a, eh, a programu zvláštního výboru pro vyjednání víceletého rámce. To zatím jasné není. Já bych jenom řekl, že jsem se setkal s panem Erikem von Breska z DG Regio z Evropské komise. Hovořili jsme o stávající fázi jednání v radě s zvláštním zaměřením na Eh, mandát přípravného orgánu. Eh, dvě pracovní skupiny jsou zapojené, přátelé předsednictví a sektoriální pracovní skupina s tím, že přátelé předsednictví se soustředují eh, na jeden balíček, druhý zase třeba balíček společné zemědělské politiky politiky eh, soudržnosti eh, a ta eh, sektoriální pracovní skupina se zaměřuje na, na politiky soudržnosti z hlediska udržitelnosti, koncentrace. Nicméně z rozhovoru s panem von Breska vyplynulo, že nejsou jasně definované Ehm, jaksi a oddělené vlastně oblasti, v nichž tyto dvě pracovní skupiny pracují. Dánské předsednictví v červnu chce toto předložit radě, což bude základ pro diskuse na summitu, který by měl tedy se dohodnout na takovém E, v pravidlech jednání, na co se týče částek nebo výše, já si myslím, že náš výbor by se měl zabývat částkami alokovanými jednotlivým politikám spolu se zprávou Gariga. Já vím, že se diskutuje o tom, že by se čísla nebo částky neuváděly, ale já si myslím, že aby nás bylo slyšet, tak bychom měli eh, se do tohoto pustit taky. A jsem velice rád, že oba spoluzpravodajové jsou přítomni a těším se, že je vyslechnu. Ano, děkuji a vy si můžete rozhodnout, kdo bude mluvit jako první. Možná abecedně to vezmete. Ano, děkuji. Paní předsedkyně. Děkuji vám. Já si myslím, že jsme dobrými spojenci, i když jsme z rozdílných politických skupin. Od začátku by mělo být jasné každému toto. Prostup souhlasu s víceletním finančním rámcem. Pokud se tam chce parlament prosadit, tak to může udělat jenom tak, když bude vystupovat jednotně. To platí také pro legislativní postupy i pro rozpočtový postup. E, a platí to, když chceme dosáhnout úspěchu v době, kdy celé politické i rozpočtové klima je takové komplikované. Tedy prosadit a realizovat to, co odhlasovalo plénum na základě eh, zprávy Salvatore Garrigy z výboru Šure. Dovolte mi připomenout jednu věc. Co se týče finančního rámce, tak eh, zde je příslušný eh, rozpočtový výbor, včetně příjmů a výdajů. A co se týče politiky soudržnosti, tak zde z hlediska obsahu je příslušný tento výbor REGI. A v daný čas se budeme muset domluvit, jak zde technicky zorganizovat co nejlepší koordinaci zde v našem parlamentu. Na základě příslibů maďarského předsednictví a potom těch eh, prvních kroků. S polským předsednictvím a nyní s dánským předsednictvím jsme se pokusili jít cestou intenzivnějšího dialogu pro přípravu víceletého finančního rámce. To e, vyžadovalo také velkou angažovanost a určité přesvědčování, tak aby to e, rada přijala, protože podle článku 312 Eh, Lisabonské smlouvy je to tak, že u víceletého finančního rámce je postup souhlasu. Takže nakonec my můžeme říci buď ne, anebo ano. A já říkám zcela vědomě, že můžeme říci buď ne, anebo ano, v tomto pořídí. V článku 312 eh, odstavci 5 je taková formulace, že během celého postupu, který vede k přijetí víceletého finančního rámce, parlament, rada i komise musí udělat všechno opatření, která usnadní přijetí. A to bylo takové vyrovnání té situace, že za jedné dlouhé noci na konventu se snažili e, vnitrostátní diplomaté odstranit rozpočtová práva Evropského parlamentu. Nám se z toho podařilo trochu vybruslit. Ale my nyní také očekáváme, že toto ustanovení bude logicky a analogicky naplněno. Na základě briefingu a debriefingu v souvislosti se zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti musíme tyto informace využít proto, abychom od března do června se dostali do skutečného vyjednávání, aby to nebylo jenom takové milé vyměňování si názorů, protože to by mohlo potom znamenat, že bude problém získat absolutní většinu parlamentu pro víceletý finanční rámec. Ten se netýká pouze holých čísel, ale e, také definuje různé postupy jednotlivých rozpočtových let. Takže to, co je dnes v interinstitucionální dohodě, to vypadá jako komplikovaná rozpočtová věc, ale ve svých důsledcích to je skutečně výrazně politické. Začíná to tím, jak vypadá struktura rozpočtu, až po otázku, jakou flexibilitu máme v jednotlivých ročních rozpočtech a celá řada dalších témat. A my Nyní doufáme, že i v rámci e, příprav jednotlivých jednání, které plánuje dánské předsednictví, vstoupíme do intenzivního dialogu, tak, aby základní návrhy ať už půjdou jakkoliv daleko, vždy zohlední příslušným způsobem Evropský parlament. To, co my vám můžeme spolu představit, ještě není odsouhlasená základní linie. Ve středu se sejde kontaktní skupina, které předsedá eh, pan předseda Schulz. V této skupině jsou všichni koordinátoři z rozpočtového výboru na základě našeho jednacího řádu a budou ve středu přizváni také předsedové některých významných eh, výborů a na dalším zasedání budou ještě také další předsedové výborů, tak aby mohli vnést i svoje názory. Oba navrhovatelé usilují o intenzivní spolupráci a výměnu názorů se všemi eh, výbory v rozpočtu, tak abychom o sobě věděli. A před štrasburskou plenárkou eh, ve čtvrtek ráno bychom vždy měli zasedání eh, k tomu víceletému finančnímu rámci i k příslušným legislativním zprávám, tak aby se probíhala permanentní výměna názorů a abychom eh, mohli také navzájem naše informace aktualizovat. Eh, projednáme to ještě detailněji ve středu, ale my už jsme se jako zpravodajové dohodli na tom, že bychom to tedy takto eh, navrhli, že bychom se připravili eventuálně na květnovou plenárku, podle toho, jak se bude situace vyvíjet, že bychom se tam vyjádřili formou usnesení, které by znamenalo Eh, určité narýsování nějakých hlavních směrů nebo vodítek pro Evropský parlament bez ohledu na to, co už bylo eh, odsouhlaseno v eh, zprávě pana Garigy, protože to už je odsouhlasené, tak zde nemusíme znovu objevovat Ameriku, můžeme s tím pracovat nadále. Potom začátkem října bychom rádi předložili takovou uh, mezitímní zprávu, než možná dojde ke schodě v radě, jak to tam vypadá, potom s konkrétními čísly a balíčky, víte, jak to potom ve finiši tam vypadá. A pak bychom prostřednictvím pléna eventuálně ještě získali další vyjednávací mandát, anebo vydali ještě další mezitímní zprávu, eh, do které mohou také vplynout vstupy jednotlivých výborů. Co se týče konkrétních čísel, já vím, že na to běží eh, jiné diskuse v roz, různých výborech. Dovolte mi tedy připomenout jenom jednu věc. V roce 2005 jsme se mezi institucionálně dohodli, všechny instituce se zavázaly k tomu, že budou vykonávat svoji práci, včetně například příprav pro první čtení. Ale že se nebudou ještě uvádět žádná jasná čísla, ale Až potom dojde ke schodě na číslech, se bude jednat dále na základě návrhu komise, jak vypadá ten konkrétní detailnější rozpad těch čísel. Já vím, že se ozývají i jiné hlasy a já vám můžu říct, že my dva spolu nemáme problém vám e, předložit různé sloupce plné čísel, ale prosím vás, uvědomte si, co by taková věc vyvolala eventuálně i zde v Evropském parlamentu. Eh, ty dva velké bloky, politika soudržnosti a politika zemědělská, zde máme jasné formulace, například politika soudržnosti bod 67, tam se píše, že částky pro aktuální období by měly být minimálně udrženy v příštím období a tak dále a tak podobně. Něco takového najdete také u zemědělské politiky, takže určité zamražení na určité úrovni, ale také vytvoření manévrovacího eh, prostoru pro jiné politiky, protože zde hovoříme o těch dvou procentech eh, rozpočtu na základě společného kompromisu. Pokud není do každého legislativního návrhu budeme vnášet čísla, tak pro politiku soudržnosti a pro zemědělskou politiku to možná bude snažší, ale uvědomme si, co se potom bude dít například v těch jiných oblastech politikách kategorie 1a, anebo například v oblasti zahraniční politiky. A je tam potom takové velké riziko, že potom už ty, ta čísla vlastně nedáme dohromady. Takže i tento aspekt budou muset eh, politické skupiny prodiskutovat, prodiskutuje kontaktní skupina a budeme to muset někdy rozhodnout. Já vám zde jenom sděluji svoje osobní zkušenosti. Jak říkám, pro nás by to byla hračka to předložit, ale mohlo by to znamenat v určitou chvíli rozkol v parlamentu a mohlo by to vést k tomu, že potom by parlament byl slabým eh, partnerem při vyjednávání. A to je třeba zohlednit. E, jinak myslím, že má slova také doplní kolega Kalfin. Všichni víme, jak vypadá situace v radě. Víme, že tam je velká většina zemí, které si přejí e, dostatečné e, vybavení politiky soudržnosti a pak jsou i státy, které říkají, i jedno procento už je moc parlament říkal eh, rozpočet 2013 plus 5%, tak abychom vůbec mohli splnit to minimální minimum Lisabonské smlouvy. Ale je to spojené také s tím, že pokud to členské státy nechtějí, toto finanční vybavení, tak eh, je třeba tedy členským státům také vysvětlit, které z těchto priorit o kterých bylo rozhodnuto, budou seškrtány, protože už nebudou na ně peníze. Například v oblasti vědy a výzkumu, anebo v oblasti rozvojové politiky. To jsou jenom takové dva příklady z daného katalogu. Zároveň si také musíte neustále uvědomovat další věc. A to v těžké situaci by to pro nás mohlo být důležité, co se týče těch červených linií, pokud nám rada nedá náležitou nabídku bez toho rozpadu do jednotlivých kategorií. A e, parlament by potom musel říci ne. Tak zůstaneme nakonec u těch čísel rozpočtu pro rok 2013 v jednotlivých kategoriích e, a v souvislosti s interinstitucionální dohodou a deflátorem 2%, což je také něco, což by, co bývá spochybňováno. Dáme pánové, pro mě to není žádná krize, prostě budeme mít určitá čísla, s těmi budeme pracovat nadále. Ale jenom to zde takto říkám a každý by si měl uvědomit, co budeme ochotni v určitou chvíli říct jako parlament a za co bychom byli ochotni jako parlament bojovat nikdo nemůže přesně předpovědět, co nám v červnu dánské předsednictví nabídne. A jednotlivé politické skupiny sami za sebe musí potom rozhodnout, kterou cestou se budou ochotné vydat. A i když budou například kritizovány na veřejnosti nebo ze stran eh, vlád jednotlivých států, říct si, podívejte, my budeme pracovat na tomto základě dále a budeme takto moci pracovat nadále i legislativně. Samozřejmě čím komplikovanější ta čísla budou, tím větší flexibilitu parlament potřebuje protože ty těžkopádné revize rozpočtu z minulých let ukazují, že potřebujeme například v těch ročních rozpočtech mnohem větší manévrovací prostor. A existuje už celá řada dobrých Eh, nástrojů ve zprávě Gariga. Ale to je něco, co právě ve středu na té kontaktní skupině budeme řešit a diskutovat společně s dalšími otázkami. Myslím, že to potom půjde i na konferenci předsedů a určité kontroverzní strategie, které pak možná budou eh, diskutovány, snad tento týden přiměřeným způsobem vyřešíme. Děkuji. Děkuji a myslím, že pan Kalfin bude také chtít něco dodat. Ano. Jenom pár krátkých dodatků k tomu, co právě řekl kolega. K tomu postupu a všeobecné diskusi o číslech, tak tady já naprosto souhlasím s tím, co řekl kolega o tom, že je potřeba koordinovat naše pozice i naši strategii. A myslím, že tady můžeme uspět pouze, když parlament bude mít konsolidovaný eh, postoj eh, na celé plenárce a samozřejmě i v jednotlivých eh, politických skupinách. Já si myslím, že tak důležité výbory, jako je výbor Regi, se určitě budou také snažit přispět k té konsolidaci. Velmi pravděpodobně, jak asi víte, dánské předsednictví to diskutuje na prvních eh, zasedáních eh, rady, diskutuje různé eh, aspekty víceletého rámce a velká část diskuse bude probíhat v Dubnu, na dubnových zasedáních Rady ministrů. A dánské předsednictví klade otázky a očekává odpovědi od členských států. Proč tak postupují? Postupují tak proto, aby dospěli k diskusi eh, k celkovým číslům. Když dánské předsednictví v radě předložilo ty mm, celková, ta celková čísla, byly tady eh, tři skupiny zemí. První skupina byla spokojena s návrhy komise, druhá skupina zemí řekla, že je připravena diskutovat o číslech a třetí Eh, chce jasné snížení těchto čísel. A pak eh, je tady možná ještě další skupina zemí, která se mm, nevznikla nebo nevytvořila se eh, na těch zasedáních rady. A já myslím, že my potřebujeme mít ještě velice dobrou komunikaci také s národními parlamenty. V Evropském parlamentu je teď společná konference mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty o evropském semestru a také o, je důležité, 22. 23. března bude probíhat opět konference organizovaná eh, Evropským parlamentem a radou, která se bude právě týkat MMF. Eh, bude to s národními vládami i s národními parlamenty. A já bych vás eh, velice chtěl požádat, abyste na této věci opravdu jednali také s národními parlamenty. Je tady několik důležitých věcí, které je třeba prodiskutovat. Eh, návrh komise se soustředuje na tom celkovém balíčku je tady řada principů, pak jsou tady určité změny v politice soudržnosti a přesně to je otázka, kterou klade předsednictví členským státům a bude se v Dubnu diskutovat na radě. E, také je to otázka kondicionality. Měly by být, měla by být makroekonomická e, kondicionalita, mělo by to takto fungovat. Já bych chtěl připomenout, že návrh komise e, prakticky stanovuje Eh, že vlastně všechny sankce eh, se, ze semestru se týkají prakticky pouze politiky soudržnosti. Je tady například eh, ten případ Maďarska na posledním zasedání Eh, komise, ale musíte si uvědomit, že politika soudržnosti může být právě tou obětí evropského semestru makroekonomické stability, bude-li to takto pokračovat. Otázka spolufinancování a eh, předfinancování. Otázka zeměpisného rámce fondů, včetně eh, rozdělení méně rozvinuté země, země v, a tak dále a tak dále, eh, prostě včetně fondu soudržnosti, kde 300 eh, těch 336 eh, miliard chce rozdělit komise. Návrh Evropské komise počítá s tím, že 2,5 HDP je stropem pro použití fondu soudržnosti. Co bude kritériem pro alokace, eh, míra nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. Jaká kritéria? Tady máme různé pozice v různých zemích. Otázka také příslušné evropské facility, to je pod kapitola, no víme, že je to něco jiného, ale současně je tady 10 miliard v této části a tak dále. Prostě to všechno jsou otázky, které budou diskutovány. A já myslím, že vy e, budete mít vlastně určitý náskok při diskutování těchto otázek e, a kom, než se dostaneme k samotným číslům. Na to vás tedy chci upozornit a myslím, že je třeba si udělat e, stanovisko k těmto eh, novým aspektům organizace politiky soudržnosti. Děkuji. Vážení kolegové, já bych chtěla říct jasně jednu věc. My eh, eh, tedy předsedkyně je také zvána do kontaktní skupiny, která se sejde pod předsednictvím předsedy Šulce ve středu. A já navrhuji, abychom v našem výboru všechno důkladně diskutovali v pozdější fázi. Dnes se chci diskusi ještě vyhnout, protože na to nemáme čas. Možná ještě dvě, tři otázky, ale opravdu otázky, ne komentáře. Mohu ještě povolit, eh, pakliže máte otázky na zpravodaje. Jinak nemůžeme vůbec splnit náš dnešní program. Lamberte, je to otázka? Žádáš o slovo. A ještě také Jans Nilsen. Otázky, prosím, pouze otázky. Paní předsedkyně. Vy jste dnes opravdu velice přísná, paní předsedkyně, co se týče času, alespoň u této záležitosti jistě to dodržíme nicméně. Je to také významná věc. Dovolte mi dvě poznámky. Za prvé, je to velice dobré, že zde tak přímo komunikujeme. A není možné, aby eh, rada vyvíjela ve svých stádiech svoje věci a my řekli, no počtě si počkáme do října, a než eh, potom vypracujeme nějakou společnou mezitímní zprávu. Musíme se držet té zprávy Gariga, což jsme také udělali v souvislosti s rozhodování. A na tomto výboru také jsme už vlastně projednali všechny ty základní principy té nové politiky soudržnosti. Takže my jsme začali už určitým záskokem, to byla ta zpráva Píper která hodnotila minulou fázi a už dala takový výhled do budoucna, takže my už jsme to vlastně jednou projednali. Takže už jsme připraveni eh, se plně zapojit do příslušné diskuse a vyjevit naše názory, protože se zde například hovoří také o té geografické dimenzi. A některé věci prostě nejsou diskutovatelné. Nemůžeme říct na jedné straně soudržnost s perspektivou EU 2020 a potom se dodá, ale uděláme to jenom pro část území. A pokud eh, to takto bude vypadat, tak parlament může říci jenom ne. Oni si můžou vymyslet, co chtějí, ale prostě jsou určité věci, které politicky schudné nejsou. A to už také jasně vyplývá na základě toho, o čem my už jsme diskutovali v minulosti. Ale teď moje číslo, eh, moje otázka, to se týká čísel. Všichni známe eh, důkladně systematiku soudržnosti. Ono je to trošku eh, v tom směru, jak o tom hovoří e, zpráva Gariga a ono se to promítá do jednotlivých regionů a náš výbor nemá potřebu nějakým způsobem tento systém e, úplně předělat. Samozřejmě hovoříme o úpravě určitých drobností, ale některé věci jsou skutečně věcí toho vašeho výboru. Například co se týče zastropování to je opravdu věc pro rozpočtový výbor. Samozřejmě my bychom mohli pracovat s čísly a pak by to byla taková domělá čísla a v souvislosti se zprávou, o které bychom eh, chtěli hlasovat potom v září, bychom je použili, protože jinak máme Eh, pocit, eh, že se tak nějak to kuře oškubává v momentě, kdy to ještě vůbec není. Takže my bychom možná rádi pracovali s těmi existujícími čísly a možná najdeme nějaký eh, režim, jak se navzájem informovat prostřednictvím nejrůznějších kontaktních skupin a podobně, protože jednat bychom měli. Ano, děkuji. Jedna otázka, jedna poznámka. Eh, jeden silný argument eh, pro novou politiku soudržnosti je v tom, že politika soudržnosti také je eh, umožnění provádění jiných politik, třeba vývoj, výzkum, klima a podobně. Takže mm, Což pak to právě není důležitý argument, silný argument, když eh, jednáte s národními vládami, národními parlamenty, aby se právě s tímto argumentem na ně vytvářel určitý nátlak. Takže za druhé, jenom stručně chci říci, že pokud jde o ty eh, málo mm, obydlené regiony, například ve Finsku, Musíme v parlamentu říci, že uznáváme specifika těchto regionů, tak jak to také s tím počítá i smlouva. To bychom měli v dokumentu jasně říci. Děkuji. Ano, takže ještě poslední Rika Maner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych jménem naší politické skupiny učinila několik poznámek a položila několik otázek. Jsem velice zklamaná, že ještě nemáme žádná jasná čísla, na jejich základě bychom se mohli rozhodnout. Proto se chci zeptat. Už jste dostali konkrétnější vysvětlení ze strany komise, kolik to bude stát? Druhá věc je výkonnostní rezerva. Zde bychom si přáli více informací k tomuto tématu. Zvláště pod tím aspektem, co se stane s penězi, pokud eh, je eh, regiony nezvládnou vyčerpat, kam ty peníze půjdou. A to tam souhlasím s tím, co říkal kolega Nielsen v souvislosti s těmi nejvzdálenějšími regiony a hovořil o tom i kolega Tešera. E, ty rozpočty se snižují a pokud toto takto bude pokračovat, tedy těch 926 milionů ze strany komise, tak e, ty odlehlé regiony budou mít e, méně peněz a to zbuzuje určité obavy. Mm, děkuji za zajímavé otázky. Já samozřejmě musím zdůrazňovat eh, pravidla tak jak tady fungují. Eh, pravomocí rozpočtového výboru je jednat o víceletém rámci a o příjmech a výdajích. A mm, pravomocí vašeho výboru je zase sledovat ty eh, legislativní návrhy v této oblasti. My jsme samozřejmě připraveni tam, kde je to možné vás ehm, podpořit, ale nemůžeme zasahovat do podrobností vašich eh, pravomocí. To je vaše, vaše náplň práce. Důležité je, abychom hovořili o tom obsahu eh, tak, aby postup ze zhora dolů který nebyl použit v době polského předsednictví, ale teď za dánského předsednictví došlo ke změně, aby tedy tento postup ze zhora dolů nebyl automaticky přijímán. To je otázka politické dohody. V roce 2005 jsme takovou dohodu uzavřeli, podle které parlament eh, bude zvažovat jednotlivé programy a eh, dokončí eh, je v prvním čtení. Pak rada dospěje k dohodě o návrhu mimo čísla z rozpočtu. A za třetí, Obě instituce pak na základě svých pozic a stanovisek tam, kde to bude nutné, zahájí předběžná jednání o legislativních návrzích eh, s výjimkou eh, těch článků, které se týkají rozpočtu a dalších finančních aspektů. A pak je samozřejmě dohoda a tak dále a tak dále. To už je ten kotaž, už je to poslední kolo eh, těchto jednání, kde už se jedná o čísle, které budou použity eh, ve více než 70 eh, programech spolurozhodování. Takovýto postup nám dává určitou šanci zastavit určitý vývoj, který se teď rýsuje v radě. Zastavit tedy ten postup ze zhora dolů, opírající se o čísla a Eh, například eh, právě se věnovat otázkám, jako je obsah eh, politiky soudržnosti či zemědělské politiky. To je věc, kterou jsme diskutovali ve středu, abychom si vytvořili šanci, abychom ovlivnili pracovní metodu. My jsme připraveni, my jsme v pohotovosti, my jsme připraveni k prvnímu čtení a pak se věci zase zastaví, a pak budeme připraveni pro předběžná jednání, když se nám podaří dospět k dohodě v duchu takovéto, takovéto dohody, abychom mohli paralelně postupovat ve všech těchto jednáních, než ukončíme Eh, celý tento proces, než se pustíme přímo do čísel, co to znamená pro zemědělství, co to znamená pro výzkum, co to znamená pro politiku soudržnosti a tak dále. A to, bud, to dá šanci každému ehm, nebo každé organizaci, každé instituci eh, v evropské struktuře, eh, aby diskutovala o všech těchto věcech, aniž by se pouštěla již do konkrétních čísel. V radě ovšem je samozřejmě eh, situace, eh, kdy je velice těžké dosáhnout jednomyslného názoru na základě návrhu komise. To je prostě politická realita. Takže já říkám, prosím, musíme hovořit o konvergenci, o nových kategoriích, o všech těch ostatních aspektech, které eh, pan Nilsen zmiňoval a ta, já myslím, že eh, takováto politická dohoda, pakliže se nám podaří, by mohla posílit eh, věci. V rozpočtových jednáních uvedu velice jednoduchý eh, příklad, když popisujeme ten rámec a také některé další politické mm, opční dohody. Tak když nejsme úspěšní v legislativních postupech, nepouštíme se do všech těchto jednotlivých eh, číselných údajů. Eh, například byla celá řada kontroverzních eh, diskusí u IA. Tam vznikla vlastně taková alternativa obce, kde bylo možné absorbovat určité peníze, které by se jinak absorbovat nemohly. Vznikly určité možnosti a my řekneme, litujeme, Eh, my jsme připraveni, ale nemůžeme zasahovat do všech těchto podrobností v legislativě, protože to je vaše pravomoc. Ale jsme připraveni eh, být eh, vám po boku, podpořit vás tam, kde to bude nutné a myslím, že takováto spolupráce je velice nutná, když se můžeme na takovéto věci dohodnout, postupovat tímto způsobem. Bude to velice užitečné, abychom donutili radu, aby přikročila k předběžným jednáním, která nám ukáží, jak na tom jsme, v otázce prvního čtení. A mm, samozřejmě nemůžeme mít bez čísel konečné hlasování, ale všechno ostatní by bylo připraveno a měli bychom svou připravenou pozici pro jednání. Čili my můžeme ukázat radě, ale můžeme ukázat také veřejnosti, že parlament je připraven a že může dospět eh, k dohodě včas. A to regiony očekávají. Pane Kalfine, ještě něco? Ano. Já Chci říci, že pokud je o čísla, tak je to jasné. My máme návrh komise. Chci eh, připomenout, že je to 354 eh, miliard eur na sedm let. Eh, rada navrhuje 336, což je o prakticky 20 miliard méně na celé to sedmileté období. A pak je tady to rozložení těch financí na jednotlivé regiony, regionální fondy a ještě i to rozložení je samozřejmě EU 15 na jedné straně, EU 12 na druhé straně. To všechno máme. A myslím, že eh, ať to diskutujeme, jak to diskutujeme, prostě nikdy to nebude dost. Parlament vycházel z 385 miliard, což je mnohem více, než je navrženo. Já samozřejmě eh, my zatím tuto pozici držíme, ale je tady celá řada dalších věcí, které musíme diskutovat, včetně toho, co bylo uvedeno. E, komise navrhuje společný strategický rámec e, partnerské e, smlouvy s členskými státy, otázka kondicionality, vazby mezi fondy a tak dále. Prostě je tady celá řada novinek. A já myslím, že eh, samozřejmě eh, není všecko možné přijmout ani všecko možné odmítnout. Eh, prosím, soustředíme se nejdříve na ty principy. Já bych chtěla poděkovat, ale ještě bych ráda dodala jednu věc, protože další komplikace přichází z toho, co je v regulačním rámci a co je předmětem spolurozhodování Celá řada věcí byla převzata z regulačního rámce radou a převzala to z toho spolurozhodování na tady toto rozhodování o e, rozpočtu. To je trošku právně sporné a Eh, to vypadá to jako finanční rozhodování, ale velice to ovlivňuje to, o čem my rozhodujeme ve spolurozhodování. Takže tady musíme být velice opatrní, abychom viděli, jak rada rozhoduje v různých eh, aspektech. Eh, a ještě jednu větu. Máte úplně pravdu, ale stejně musíme postupovat selektivně. Eh, já jsem velice rád například, že u nás nerozhodují o rozpočtu. A eh, vlastně proto to přešlo na první eh, radu pro všeobecné záležitosti. Pak tam byl, proběhlo diskuse a mělo být rozhodnuto. Na první radě všeobecné záležitosti samozřejmě nebylo možné převzít povinnosti jiných rad. A když hovoříme teď o regionální politice, tak to by mělo být samozřejmě i někde jinde na ně radě. A potřebujeme mít tady opravdu v parlamentu velice silnou pozici, mm, protože máme tady velmi silného partnera Evropskou radu. E, ano, děkuji. Já bych chtěla ukončit tuto diskusi. Děkuji, že jste přišli a věřím, že budeme v tomto velmi užitečném diskutování pokračovat i do budoucna. A nyní, já se omlouvám, ano, já se omlouvám, ještě vy máte poslední slovo. Ano, děkuji. Eh, paní předsedkyně, děkuji spolu pravodajům Pane Böge, mám jednu otázku. Kdy můžeme očekávat rozhodnutí rozpočtového výboru? Eh, pro, eh, řekl jste možná v říjnu pro, to, pro zatímní zprávu? Interim report? Pokud jde o usnesení a interim report, tak to je eh, návrh zpravodaje. Bude ve středu o tom jednat eh, kontaktní skupina a také, myslím, konference předsedů. A po těchto principiálních rozhodnutích jsme my připraveni udělat eh, časový harmonogram. A to nám dá dost času pro jednotlivé výbory, aby si připravili stanovisko k interim report. Čili zhruba začátkem října pravděpodobně bude tato zpráva a bude asi čas připravit i um, usnesení a zpracovat to asi zhruba do června. Takže interim report, ten půjde do mnohem větších podrobností a usnesení to ukáže jenom takové principiální směřování parlamentu, určité orientace v tomto procesu. Děkuji vám, vážení kolegové. Teď přejdeme k dalšímu bodu. Na programu máme obrovské spoždění. Máme mezi sebou eh, pana Sabolče Fazakase z účetního dvora. Eh, ta je otázka posouzení regulačního rámce pro další finanční perspektivu. Pan Fazakas je tady, aby nám předložil stanovisko účetního dvora k tomuto regulačnímu rámci. Prosím. Madame Paní předsedkyně, milá Danuto, dámy a pánové, především bych vám chtěl poděkovat za tuto jedinečnou příležitost prezentovat stanovisko účetního dvora ohledně evropských fondů na období 2004 až 2020. Jak, je to veliká čest pro mě, eh, abych tady s vámi prodiskutoval eh, stanovisko účetního dvora v tomto slovutném výboru. Nejprve, než vstoupím do podrobností, chtěl bych poblahopřát paní Konstance Krell a panu Lambertu van Niströl, což jsou z, po, vaši zpravodajové za vynikající práci. E, velice mě potěšila skutečnost, že stanovisko účetního dvora a váš výbor jaksi jsou v jedné linii a navzájem se doplňují. Dámy a pánové, především bych chtěl připomenout, že návrh nařízení e, pro období 2014 až 2020 obsahuje celou řadu politických témat, která jsou a měla by být v kompetenci politiků, to znamená vás, e, demokraticky zvolených členů Evropského parlamentu. A proto ve svém stanovisku Účetní dvůr se důsledně vyhýbal podporování nebo odsuzování jakýchkoliv návrhů eh, k, vzhledem, eh, nařízení vzhledem k tomu, že je to na vás, na zákonodárcích, abyste rozhodovali o tom, které návrhy přijmete a které ne. Účetní dvůr pouze poskytuje poradenství v souvislosti s dopady a případnými výhodami a nevýhodami toho, co je navrženo Eh, na základě eh, výsledků vlastních auditů. Na základě pozitivní zkušenosti z období 2000, eh, od roku 2005 do dneška Účetní dvůr vychází z hlavních závěrů a doporučení řady nedávno dokončených auditů, především těch auditů, které se týkají spolufinancování finančně inženýrských eh, instrumentů pro malé a střední podniky, financování projektů v oblasti dopravy a námořních eh, přístavů a eh, korekce určitých nedostatků v členských států, dále a tedy problematiky období 2006 až a dále. Já bych Eh, zda, eh, spolu s vámi projednal jednotlivé body té naší zprávy, tedy to bych rád, ale bohužel se obávám, že na to nemám dostatek času, takže bych si dovolil pouze upozornit na čtyři nejdůležitější obecné otázky. Především stanovení eh, právního rámce pro období 2014-2020 je jedinečnou příležitostí vyjasnit koncepci evropské přidané hodnoty při stanovování priorit u finančních výdajů. Proto, aby byla definována tato přidaná hodnota, Účetní dvůr doporučuje, aby eh, byly programy hodnoceny na základě takzvaně konkrétních cílů a eh, výsledků. Nicméně i přes soustředění se na výsledky pro období do roku 2020 je, zůstává důraz tedy kladený na vstupech a je orientovaný spíš na compliance než na výsledky. A kromě toho společný strategický fondy na strategický rámec mohou být eh, využívány způsobem, který neumožňuje vytvořit jakousi kritickou masu hmatatelných výsledků. Eh, podmínky ex ante představují klíčovou otázku eh, v rámci aktivit EU k usnadnění nutné integrace evropských fondů v rámci jednotlivých politik část fondů e, zaměřených na inovace a výzkum je zvlášť zajímavá v této oblasti. Za třetí, návrhy komise jsou e, odloženy na pozdější dobu. Především klíčové otázky zaměřené na politiku soudržnosti se e, týkají jak delegovaných aktů, tak implementovaných aktů. Eh, problematika, kterou pokrývají delegované akty, se zdá, ne, že, to, že není stěžení součástí evropské legislativy a tady se zabývá především eh, plánem budoucí soudržnosti a zachází daleko dál za konkrétní otázky a představuje významný efekt i pro další oblasti regulace. Proto je tak důležité zajistit konzistentnost mezi jednotlivými detaily napříč eh, eh, jaksi eh, legislativou jako celku. A proto je důležité zdůraznit, že je důležité zajistit soulad mezi obecnými ustanoveními nařízení a finančními nařízeními. Za čtvrté, navršení pokles alokací na národní úrovni v souvislosti s makroekonomickými podmínkami bude vyžadovat pečlivé prostudování dopadů na celkové e, výsledky a cíle Eh, v rámci navršeného poklesu alokací je třeba zdůraznit, že v každém konkrétním případu je potřeba eh, analyzovat důvody nedostatečného vyčerpání, eh, protože nízká absorpce některých regionů často vyplývá z rozpočtových omezení a nedostatečných administrativních kapacit. Takže toto může být potom vnímáno jako restriktivní opatření, které vlastně nejvíce postihuje ty nejméně rozvinuté evropské regiony a nezajišťuje žádnou eh, flexibilitu eh, pro členské státy, co se týče eh, schopnosti absorpce a rozvoje. Obecné rozhodnutí o snížení míry a vytváření bariér pro regiony, které jsou vysoce rozvinuté a s velkým potenciálem růstu, dosažení dobře vyvážené rozpočtu a výsledku je v zájmu každého členského státu. Navržené makroekonomické podmínky by měly usnadnit tento společný úkol. Praktická im implementace plánovaných opatření a navržené nástroje nicméně vyžadují důkladnou analýzu konkrétních okamžitých a dlouhodobých dopadů jak v členských státech, tak v jednotlivých regionech. Pokles nebo přerušení financování regi- programu regionálního rozvoje by mohlo ohrozit e, společně přijaté cíle a může také ohrožit víceleté úsilí vytvořit dobře e, založené plány a projekty a v rámci a kontrolní systémy. Dobře připravené projekty na, e, by, mohli, by přispěli k makroekonomické stabilitě státu i regionu. Já bych chtěl připomenout, že to byl právě účetní dvůr, kdo zdůrazňoval, a, připomínal komisi, že je potřeba vždy eh, pozas, zastavit eh, financování v případě nějakých neregulérností. Nicméně pozastavení fondu soudržnosti je další úrovní, další dimenzí a to se nesmí spolumíchat. S, eh, odebrat evropskému pacientovi lék může být kontra, kontraproduktivní. A to se týká především těch případů, kdy ten lék slouží k podpoře ekonomického růstu, vytváření pracovních příležitostí a, eh, a vyřešení problémů s rozpočtovými nedostatky. Nařízení pak nebo regulace může ohrozit víceleté projekty na regionální úrovni a a může podkopat dlouholeté například smlouvy i s jednotlivými podniky, nejenom v v té příslušné zemi, ale i v jiných evropských zemích. Pozastavení financování místních projektů na základě makroekonomických aspektů může vytvořit právní nejistotu a vyvolat řadu praktických problémů. Co se týče řízení a kontroly, já si myslím, že já teď jsem eh, pozvaný ve středu do Kokobu, kde budu mít také příležitost pohovořit právě o tomto tématu detailněji, takže eh, si domnívám, že vy dostanete tedy ty závěry od pana Dereka na toto téma. Takže konečně bych chtěl zdůraznit, že jsem přesvědčený, že zjištění eh, v tom vašem vynikajícím dokumentu a eh, stanovisko účetního dvora se společně a navzájem doplňují a posilují a já doufám, že ukazatele figurující ve vašem dokumentu budou také eh, přijaty v tom dokumentu o výboru a, a budou a ovlivní konečné znění dokumentu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Říká paní předsedkyně, já nevím, jestli kolegové se chtějí na něco zeptat, protože to pozice je celkem zcela jasná. Eh, a vlastně se až skoro divíme, protože obvykle s účetním dvorem dlouze diskutujeme a je to, je to takové daleko konfliktnější a těší nás, že vlastně z celé řadě aspektů podporujete stanovisko našeho výboru. Takže to je dobrá, dobrá zpráva pro všechny. Kolega Lambert se chce na něco zeptat, prosím. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, my v našem výboru vždy hledáme synergie, proto mě těší, že jsme zde svědkem takového synergického efektu. Já bych měl poznámku k tomu zastropování a k tomu, že se to někdy může obrátit v pravý opak, než co je cílem soudržnosti. Vy jste to také rozpracovali už na papíře, a pro nás to bude důležité v té následující diskusi. A sice, že je tam určitá nerovnováha. Zvláště když je to téma, které nechceme posuzovat pouze politicky, ale i obsahově, tak bych byl velice e, rád, kdybyste mi poskytl materiál pro podložení tohoto závěru a potom ta makropodmíněnost. Ano, to je důležité téma, nicméně ta makropodmíněnost eh, zde v tomto nařízení není odstraňována, spíše to, se, to, se to dě, je to povyšováno na vyšší úroveň v rámci sixpacku a rozpočtové zprávy, tak jak se Evropská komise dohodla s dalšími institucemi. Takže zde bych byl velice rád, kdybyste nám poskytli eh, věci pro další podložení naší argumentace, ale těší mě, že eh, celou řadu věcí vidíme stejně, vy i my zpravodajové, zvláště co se týče toho obecného nařízení, tam jsou vaše vstupy pro nás opravdu velice užitečné. Až budeme o krok dále, už budeme předkládat pozměňovací návrhy, tak bych byl rád, kdybychom vás mohli Eh, konzultovat, protože často se v detailech skrývá nějaký problém, takže bych byl rád, kdyby to bylo možné a děkuji vám už nyní za všechny vaše vstupy. A také účetní rada eh, samozřejmě může některé věci i ještě dále pozdřet. Prosím další. Ano, děkuji paní předsedkyně. Podobně, jak řekl kolega z účetního dvora. Já dělám stanovisko eh, k tomuto eh, tématu v rámci Kokobu, takže eh, určitě kdokoliv třeba nemůže v noci spát, si to může ještě do čtvrtka přečíst, protože text už je hotový. A já myslím, že tady jsou tři, čtyři věci, které je velice dobré ještě zvažovat. Jednak je to otázka čísel 5 až 7 Vždycky se nepodaří všecko jasně eh, pojmenovat. Někdy hovoříme o chybách, nikoli vyloženě o podvodech. A eh, je důležité tady vědět, jaká je chybovost, jaké je to číslo, které se vztahuje k té chybovosti. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, to je otázka přechodu k systému Eh, soustředit se spíše na výstupy než na vstupy. Eh, máme tady celou řadu textů, nařízení a podobně a stále se soustředíme především na vstupy. Eh, bylo by dobré soustředit se do budoucna také na výstupy. A dále je tady otázka akreditací v oblasti finančního řízení, postupy v členských státech, otázky posouzení ex ante a tak dále to je tady také eh, dobrý postoj, který mohou podpořit. Musíme mít ovšem jistotu, že ta eh, hlavní odpovědnost, ta konečná odpovědnost, eh, ta, že stále zůstává v rukou komise, například i z hlediska 20. A pak je tady ještě otázka zjednodušení. Opět věc, kterou všichni podporujeme hovoříme o tom neustále, ale musíme tedy mít jasno, zda jde o zjednodušení pro příjemce, pro regiony, pro členské státy. Hovoříme o tom velice, velice často, ale musíme mít jistotu, že nové programy od roku 2014 opravdu zajistí zjednodušení v programech. Já vítám, že účetní dvůr eh, tady eh, si klade otázku makroekonomické eh, kondicionality a myslím, že tady je věc, kde ještě komise musí posoudit, zda toto je dobrá věc. A pak ještě otázka pozastavení. To je také otázka, kterou často e, diskutujeme. E, otázka zní, zda bude automatické pozastavení v případě e, problémů, zda to bude skutečně systematické pozastavení plateb. A pak ještě otázka nového finančního nástroje, eh, který pro nás bude stále důležitější a důležitější, protože politika soudržnosti eh, má stále vlastně méně a méně peněz. Méně a méně peněz můžeme použít pro politiku eh, soudržnosti. Takže tady je otázka, velice důležitá otázka finančních nástrojů, abychom tedy mus- se postarali o to, abychom měli jasná pravidla, jasnou situaci, abychom věděli, jak se mohou eh, tyto, podle jakých pravidel se mohou tyto peníze využít, ale současně, aby tam byla i určitá míra flexibility. Jak vidíte, je tu celá řada otázek, eh, které také já ve svém textu předložím později v rozpočtovém výboru a jistě se s tím ještě vrátím k vám. Děkuji. Další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážený pane Fazakaši. Dovolte, abych především uvedl toto. Toto je opravdu velice eh, odborný a užitečný příspěvek ze strany účetního dvora. A zazněla také celá řada otázek Čili dovolte, abych já se soustředil jen na některé otázky z těch, které za, zazněly. V Evropském parlamentu se nyní nacházíme ve fázi, eh, která bude následovat po roce 2013. Pracujeme také s kritérii způsobilosti. Samozřejmě, že mě můžete namítnout, že vlastně všecko je na sobě navzájem závislé. Víceletý finanční rámec, legislativní návrhy, to všecko je na stole, ovšem probíhají paralelně diskuse. A e, Právě proto si myslím, že text, um, tedy stanovisko účetního dvora je velice důležité, abychom si takové texty prostudovali. Eh, musíme si prostudovat i to, co minulý týden schválila Evropská komise, a sice eh, eh, toto rozhodnutí se týká Maďarska a jde o řízení v případě nadměrného deficitu rozpočtu. A Evropská komise rozhodla o sankcích eh, vůči Maďarsku. A pokud jde o tyto sankce, je nutno říci, že jsou opravdu velmi tvrdé. Jestliže s tím bude souhlasit Rada ECOFIN, s tím, co navrhuje komise, pak by od roku 2013 by se o 29% snížil objem prostředků, které bude moci Maďarsko používat. To navrhuje komise. E, základ, ze kterého tady Evropská komise vychází, to jsou vlastně výhledy do budoucna. Maďarsko je vlastně předmětem řízení e, pro nadměrný deficit rozpočtu už od roku e, už, už, už řadu let a vlastně v letech 2011-2012 bude mít, um, bude mít Maďarsko uh, pravděpodobně deficit nižší než 3%, ale eh, také ten deficit um, může být i vyšší než 3%. A od, od roku 2000 2013 ovšem deficit nebude už vyšší než 3%. Já toto všechno eh, říkám takto eh, podrobně také proto, že vlastně tady se navrhuje celá řada nových nástrojů, například kritérium makroekonomické podmíněnosti a tak dále, všechny ty, všechna ta nová pravidla. To je pak tedy otázka, do jaké míry všechny tyto navrhované sankce jsou skutečně odůvodněné po roce 2014. My tedy rozhodně tady máme důvod k obavám a to na základě rozhodnutí Evropské komise. E, samozřejmě komise může přijmout rozhodnutí, které představuje určitý trest, určitou sankci a samozřejmě vychází z údajů, které má. A tady je otázka celé budoucnosti politiky soudržnosti. Eh, která může být spochybněna. A to ani nemluvím o tom, že rozhodnutí komise vlastně znamená, že politika soudržnosti vlastně není nástrojem rozvoje, ale že jde vlastně o pomoc nebo podporu. Že to je vlastně subvence, podpora. A proto do, doporučuje jejich pozastavení. Ale já myslím, že parlament s tímto souhlasit nemůže. V následujících měsících je třeba si uvědomit, že bude třeba analyzovat to eh, rozhodnutí Evropské komise z minulého týdne. Jde vlastně o precedens, <clears throat> který ukazuje, že Evropská komise by do budoucna mohla použít eh, zase takovouto zbraň a to neodůvodněným způsobem. Proto máme obavy. Co ukazuje toto rozhodnutí Evropské komise, které není odůvodněné? Chcete, pane Fazakaši, reagovat na tuto diskusi? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Danuto. To záleží na vás. Záleží na tom, zda máte čas. V každém případě já jsem velice eh, velice spokojený eh, s touto diskusí a děkuji vašemu výboru za ocenění. Je důležité, abychom se navzájem podporovali ale v tom podporování samozřejmě já musím být velice skromný a musím chápat všechny pozice. Vy jste politikové, vy rozhodujete, vy přijímáte zákonodárná rozhodnutí. My pouze vyjadřujeme stanovisko. Stanovisko by nemělo, naše stanovisko by nemělo být eh, politické, mělo by vycházet eh, z analýz, z rácia všech těch věcí, mělo by vycházet eh, z analýzy reality. Jinak samozřejmě my vás chceme podpořit, chceme vám pomoci, abyste ve svých rozhodnutích vzali v úvahu všechna fakta, která tady jsou. To musí být tedy jasné, to je to jediné, v čem vám vlastně účetní dvůr může pomoci. A jak jsem už řekl, byl jsem opravdu velice rád, když jsem mohl konstatovat, že ve všech těch aspektech makroekonomická kondicionalita, to zastropování, takzvaný capping a tak dále, to všechno, co bude ještě dále diskutováno, ráno, ve středu v Kokobu. To všechno jsou důležité aspekty a já věřím, že se můžete s důvěrou také eh, obrátit na naše stanovisko, inspirovat se v něm, ale jinak vy jste eh, pro nás ten důležitý ehm, politický orgán, který, který eh, rozhodne. Já jsem velice eh, podrobně eh, poslouchal, co říkal Viktor. Já musím říct, že on prakticky citoval to, co my tam uvádíme o tom capping. Ale je tady ještě jedna věc, co říká komise, a to není úplně správně. Ty 4%, se kterými se počítá, pak, že nemohou být absorbovány, tak dojde vlastně ke snížení. Ale já říkám, než se sníží ten capping rate, prosím, prosím proskoumejte, jaké jsou tady důvody. Jsou to rozpočtové úspory nebo jsou to jiné e, důvody a pokuste se pomoci vyřešit tyto problémy, protože tyto peníze tady nejsou navrhovány proto, aby se někde ušetřili, ale aby se vynaložili v evropském zájmu. Další věc zdůraznil Viktor. Když to snížíte 2,5%, e, e, tak bude samozřejmě rozdíl mezi chudými a bohatými zeměmi. Přitom hlavní cíl eh, politiky soudržnosti EU je pomoci těm chudším zemím, aby eh, měli eh, příležitost využít evropské peníze, Evropský fond soudržnosti pro svůj rozvoj. To je tedy jasné, snižování musí být velice podrobně zvažováno. Samozřejmě eh, možná nejste zvyklí, že účetní dvůr vyjadřuje svůj názor tak velmi otevřeně. Eh, když dáváme písemné stanovisko, tak je to formulováno velmi, eh, velmi diplomaticky a tak jako například 15. 16. prosince. Já chci říci, že to je prostě stanovisko účetního dvora a jenom náhodou se stalo, že já jsem shodou okolností také Maďar, ale já tady zastupuju eh, účetní dvůr a předkládám rozhodnutí, která byla schválena celým kolegiem eh, účetního dvora. Ale opět se dostáváme k makroekonomické kondicionalitě. A tady říká účetní dvůr, že six-pack je systém, kde makroekonomická kondicionalita bude diskutována se zeměmi, a když se na ně tedy bude vztahovat, my samozřejmě vy toto všechno znáte ještě lépe než já, protože vy, paní Hybnerová, jste byla komisařkou, eh, takže u těch plateb se diskutuje s příjemci, s příslušnou členskou zemí a s těmi příjemci, ale toto všecko smíchat, že možná došlo k nějakým nedopatřením, nesrovnalostem na určité zemi a my za to potrestáme ty regiony, tak to by určitě takto aplikováno být nemělo. Co se vlastně stane, když se takto postupujete? Za prvé, musí to zaplatit ta země, protože ten projekt funguje, ten projekt, ten projekt běží, tak ta členská země to musí, ta, musí doplatit, když se ty peníze pozastaví nebo stáhnou. Nebo se úplně přeruší eh, celý projekt. Ovšem to je právní nejistota. Byly podepsány smlouvy a někdo musí eh, zodpovídat za to v naplnění těch smluv. Čili prosím, postupujme v těchto věcech velice opatrně a není dobré směšovat různé věci dohromady, protože jednak ztrácí evropské hodnoty, ale ztrácí se také hlavní hlavní cíl eh, evropské politiky soudržnosti. A pokud je o další věci, které tady zazněly, zejména od pana zpravodaje, ale i od dalších členů, já se velice těším na diskusi v Kokobu ve středu a věřím, že eh, pokud jde o ta specifika, takže budeme moci dospět k závěru a budeme moci dospět ke společnému stanovisku, jako i v jiných výborech a velice se tedy těším, že dospějeme, eh, co nejdříve to bude možné ke konečné podobě nařízení. Děkuji. Děkuji a ještě Nikola Smart. Děkuji, paní předsedkyně, že mám příležitost říct si pár slov, abych odpověděl panu Fazakovovsovi a reagoval na jeho prezentaci. Já bych chtěl eh, ocenit podrobnou analýzu ze strany eh, účetního dvora. My jsme se s ním důkladně seznámili v souvislosti s balíčkem eh, nařízení, které komise připravila a my vítáme skutečnost, že celou řadu pozitivních eh, bodů v stanovisku účetního dvora míří jaksi správným směrem. Jak říkal pan Fazakas, my teď nemáme čas zajít do podrobností, celá řada témat, která tady účetní dvůr zdůrazňuje, eh, my mm, bereme v úvahu a jsem přesvědčen, že budeme mít příležitost říci jak. Co se týče těch čtyř konkrétních témat, která tady byla vypíchnuta, tedy co se týče evropské přidané hodnoty a koncentrace na výsledky, Řekl bych, že my jsme se zatím nepřesunuli zcela k tomuto systému. Zatím zkoumáme, jakým způsobem politika soudržnosti funguje a e, dříve, než bychom se přesunuli k e, přístupu zcela zaměřenému na výsledky. V rámci e, tedy tohoto rámce by docházelo k určitému posunu, tak aby všichni, kteří jsou zapojeni do politiky soudržnosti, aby brali v úvahu jaksi logiku tedy toho zaměření se na výsledky a to již v rámci budování strategických programů a já si myslím, že to je e, otázka, kterou ty mechanismy mají v sobě zabudovanou e, i v, co se týče té souvislosti s pozastavením plateb a podobně. Čili tady máme zabudované elementy, i co se e, třeba týče stimulu a monitorování. Čili my jsme vytvořili cosi, co vytváří zásadně odlišný přístup k výsledkům politiky ehm, soudržnosti. Co se týče kondicionality ex ante, plně souhlasíme s tou eh, schopností vytvořit jaksi velkou změnu a soustředit se na dopady, které to eh, má v daném prostředí. Několik delegovaných aktů tady my akceptujeme, že je potřeba zdůvodnit přijatá, přijaté možnosti nebo rozhodnutí v minulosti, některé technické aspekty na sekundární, v sekundární eh, legislativě. Mm, tam já si myslím, že v tom návrhu komise je ta eh, vyváženost dobrá, eh, co se týče Evropského parlamentu a rady, ale my, si, my musíme si ujistit, že delegované akty budou plně konzistentní a e, v rámci toho e, bychom měli jak si prezentovat jednotlivé aspekty, které zde předvídáme a o tom by se mělo diskutovat. Co se týče toho capingu a té makroekonomické kondicionality, ten capping, tedy zastropování, je součástí hodnocení, eh, které eh, komise učinila, kdy se jedná o předložení v rámci politiky soudržnosti něčeho, co jak si dává smysl v rámci eh, Eh, tedy těch jednotlivých, eh, ty celé, celé, celého toho systému. To znamená, že ten capping nelze eh, hodnotit samostatně, ale jako součást i, i té celého mechanismu, včetně schopnosti absorpce, diferencované míry jsou také předmětem kritiky, čili my se snažíme předložit něco jasného, co lze jak se nějak globálně zdůvodnit. A e, toto tedy bude také muset komise zdůvodnit v rámci svých jednání, tedy a jednání o tom víceletém rámci. E, komise ve svém návrhu bude jaksi tento návrh obhajovat a je třeba mít na paměti, že analogie, kterou tady zmínil pan Fazakas, ne, se to se netýká odebrání léku nemocnému pacientovi na úkor zdraví pacienta. Tady skutečně vycházíme z toho, že pacient své léky nebere tak, jak mu byly před, předepsány. A problém je, že potom eh, eh, že eh, vždy tedy to nastává tehdy, kdy tedy ten členský stát ne aplikuje eh, to, co mu bylo tedy eh, řečeno. Takže eh, to na základě toho tedy se rada rozhoduje v případě jakýchkoliv sankcí. Další věc je ilustrována e, zmínkou o nedávném rozhodnutí. Je to e, široká di, e, míra diskrece a pro, pro, proporcionality e, s cílenou aplikací tak, aby nedocházelo k jaksi k anomáliím v aplikaci e, řádně připravených a realizovaných eh, programů. Jeden ze způsobů zajištění proporcionality je, když se podíváme na pozastavení závazků, třeba v souvislosti s tím nedávným příkladem Fondu soudržnosti v Maďarsku. Dopad takového pozastavení, to se netýká toho následujícího roku, to znamená roku 2013, a i tak vlastně tam není okamžitý dopad, protože toto nastane teprve, až budou eh, jaksi vyčerpány všechny závazky. Takže ono to bude velice ten členský stát má velice dlouhé období, eh, kdy má ještě možnost přijmout opatření tak, aby k tomu pozastavení těch výplat nedošlo. A komise pouze učinila návrh, ne, až to není žádné rozhodnutí. Rozhodnutí bude muset přijmout rada. Děkuji. Uh, thank you. Of course the Děkuji. Samozřejmě ty makroekonomická kondicionalita se netýká se, se týká taky plateb a v tom je to riskantnější. Dobrá, takže tím bych uzavřela tento bod a rychle bychom přistoupili k mm, výměně názorů. Se to, toto společná ustanovení ohledně Evropského fondu já poprosím eh, kolegu Lamberta, aby si vzal slovo a eh, velice stručně. Děkuji. Především bych chtěl říci, že paní Kryl tady není, protože je nemocná. Ona chtěla přijít, ona se chtěla zúčastnit, ale nemohla. Takže to nevím, jestli to je pomasopustní syndrom nebo co, ale každopádně je nemocná a nemohla přijít. Ale teď vážně. My jsme měli příležitost s na předchozích zasedáních seznámit se s, nebo pro, pro, prodiskutovali jsme 8 až 9 z 11 bodů a z, jeden z těch posledních, tedy už zbývá no, pár posledních, a já bych chtěl říci, že my bychom chtěli pracovat na programu, který jsme prezentovali my musíme předložit prostě návrh zprávy. 12. nebo 20. března je slyšení. To je důležitý moment studie, kdy budou prezentovány studie, to je naplánované dlouho dopředu. A potom budeme mít návrh zprávy ten bychom mohli mít v angličtině už 26. dubna a potom mimořádný výbor 8. května. Já se to snažím urychlit a před chvilkou jsme tady slyšeli, mm, co se týče finančního rámce, z hlediska obsahu je potřeba, abychom byli jednotní, jinak budeme ztraceni. A potom lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů by bylo květen, někdy tedy v květnu, to se ještě bude muset potvrdit a během června by teda by se projednali pozměňovací návrhy a e, abychom to v červenci o tom mohli hlasovat. Takže já, takový je plán práce. Teď zbývá tedy bod 11, konektivita, nebo Connecting Europe Facility. Jedná se o 10 miliard. My jsme už diskutovali o tom, jak toto propojit, protože je to stále v rámci soudržnosti. Jak tedy s tímto pracovat a s těmi principy řízení, jestliže tyto věci má dělat centrální orgán. Pe- peníze už odešly a není jasné, jak se vrátí. Peníze se vrátí do těch eh, zemí soudržnosti, ale není jasné, jakým způsobem proběhne tedy ta první volba na základě kvality, ale já si myslím, že to není řešení, protože některé státy potom jak si z toho vezmou hodně a tak. Prostě my akceptujeme, že je to transferováno na ty facility. v rámci mezinárodních struktur, které potřebujeme si dostat na koleje. Ten technický aspekt, o kterém diskutujeme taky v souvislosti s tím zastropováním, s tím cappingem, když odeberete od někud peníze, jaký to bude mít vliv na příslušná rozhodnutí. Čili taková je naše pozice v daném dokumentu. E, ta výkonnostní rezerva, my jsme tady o tom hovořili, zatím jsme k tomu velmi kritičtí. My si nemyslíme, jestliže jsou takové problémy, ex ante kondicionalita, ex post kondicionalita, jsou jasná kritéria, která musí být naplněna v každé zemi. A jestliže máte smlu- smlouvy s partnery, na základě toho, co bylo už připraveno a je to zcela jasné, tak k čemu potřebujeme výkonnostní rezervu? Podle našeho názoru to je jenom další byrokracie. Protože každý bude chtít tady ty peníze navíc. Čili to si myslím, že se nehodí. E, my jsme se zabývali tím, co předložil výbor regionu, že jestliže máte nevyčerpané peníze, tak jsou automaticky dealokovány, dají se použít na jiný projekt, třeba v rámci dané stejné země. Ale myslím si, že prostě tlačit na tu výkonnostní rezervu, myslím, asi není nejlepší řešení. Ne vždycky největší premiant ve třídě má dostat všechny výhody, protože co se solidaritou, já jsem pořád učil děti, že je potřeba chovat se solidárně a tady to pak jako tak není. Eh, co se týče cappingu, já mám pocit, že to, co jsme slyšeli eh, dnes od pana Bergda, Böge. E, to je věc, o které jsme rozhodlovali v rámci víceletého rámce a nikoli tedy na tom to fóru. Takže my předložíme naše stanovisko, ale nemyslím si, že můžeme přijmout závěrečné rozhodnutí. Máme tady sice ty poznámky Eh, ze strany účetního dvora, že je to někdy kontraproduktivní, ale já bych očekával nějaké konečné jednání, které povede k vyváženějším výsledkům, protože teď je tady jaksi absolutní cupping, že to vytváří v některých zemích prostě tak neočekávané výsledky, že to je naprosto nevyvážené v našem nařízení si myslím, jak to můžeme vyřešit, to je otázka, kterou bychom měli vyřešit jaksi v rámci přístupu v prvním čtení, ale jestli dosáhneme 90% a zbytek se rozhodne později, budiš, to by taky bylo řešení. Takže Jan Albrecht zpravodaj regionální fondu tady není a já nevím, jestli o tom můžeme diskutovat teď, protože to jsou spíš takové technické aspekty nových nástrojů programu Urban. A já mám pocit, že bychom měli eh, předložit svoje nápady, pozměňovací návrhy a Kdyby se vám zdálo, že prostě, že jsme něco nevystihli, tak nás na to prosím upozorněte. Ivers Goodmans. Děkuji, Goodmans. Bez mikrofonu. Uh, regarding performance reserve pokud jde o performance reserve, až do posud eh, jsme vlastně tady neměli celé to období. Jestliže členský stát eh, vždycky všechno měl v pořádku a má dostat těch posledních 5%, ale když není všechno v pořádku, tak to nedostane. Teď je otázka těch 5%, kdybychom je dali matematicky doprostřed toho období. Otázka zní, jaká budou kritéria, eh, že země že nesplnila všechno, nepodařilo se jí to. Když se podíváme na čísla, tak je tady velký rozdíl eh, mezi zeměmi zhruba o 400% eh, v absorpční kapacitě. A Právě tato performance reserve jako striktní kritérium eh, vede k otázce, jaká kritéria budou jasně stanovena dříve, než se začne hrát podle těchto pravidel. Jestliže se vlastně e, změní pravidla během e, provádění, tak to určitě nepřinese dobré věci. To je, je bezesporu věc, na které se můžeme e, shodnout. Je horší Eh, přenést z konce eh, legislativního období takové, takovouto změnu doprostřed? Ještě eh, je to otázka období 2000-2006. Doposud to ještě není celé uzavřeno. A komise ještě vlastně čeká na celé provedení. Pokud jde o Connection Facility, a také ring fencing eh, u soudržnosti. Eh, musí, tedy komise navrhla, že v rámci těchto peněz bude 10 eh, miliard převzato z toho společ, z té společné koheze. A je to logické, že to je v takovéto proporci? Já myslím, že právě ta hlavní otázka zní, co je možné tady v tomto řízení udělat. E, může být samozřejmě úplně, úplně odlišné řízení projektu. A pokud jde o MMF, to, co bylo řečeno až na závěr o cappingu, já jsem také párkrát byl v radě, také jsem tam pracoval a e, prostě je velice těžké mít jednomyslnou podporu. Některé země budou proti, některé země budou podporovat, ale reálně vzato je to pravděpodobné, že vzejde jako kompromis to, co navrhuje komise. Tady tento návrh komise, to je asi návrh, na e, základě kterého bychom měli pracovat. A bude to, budou to velké změny směrem k plus nebo směrem k mínus? No, jestliže e, se nikdo nebude moci e, shodnout, pak se navrhne něco neutrálního ze strany komise. A teď ještě, e, co se odehrává dnes. Dnes, dámy a pánové, ty věci nevypadají moc dobře. máme určité, určitá pozitivní čísla, jak eh, se to vyvíjelo do konce roku 2011. Dokonce víme, že eh, i v platbách došlo dokonce k překročení, ale od tohoto roku začínáme mít velké problémy, protože komise začíná mít deficit a ten deficit odpovídá asi 15 miliardám. Eh, teď je to trošičku méně, na začátku roku to bylo 15 miliard. Komise říká, že teď je to trošku méně, ale je to přece jen velice vysoké číslo. Otázka tedy zní, jak pokrýt tento deficit. Já nechci eh, jmenovat konkrétní země, ale mám informace, že některé země Eh, byly trošičku přibrzděny eh, v absorpci těch peněz. Ne proto, že by nemohly tu absorpci realizovat, ale proto, že nebyly peníze ze strany komise, které by mohly být dodány. A já myslím, že jediný způsob, jak eh, věc vyřešit, bude opravný rozpočet. Možná ne tento rok, ale v roce 2013. Situace je opravdu velice vážná také pro nový finanční rámec. Prostě není dost peněz, které by mohly být vypláceny. Představte si tady tento deficit 15 miliard. A není mnoho zdrojů, ze kterých to vzít. Eh, dříve byly peníze ze dvou zdrojů. Za prvé z z rozvoje venkova a z projektů eh, soudržnosti. Eh, dnes, dnes vlastně jsme najednou v situaci deficitu. Jak vlastně toto řešit? Podle mého názoru je lepší změnit v určité fázi rozpočet, protože jinak, pokud já to mohu posoudit, jestliže komise se začne dívat Uvedu dva příklady. První příklad se týká společných principů auditu v členských státech. Bohužel eh, nebyly eh, vypracovány stoprocentně společné auditní eh, pravidla. A to je problém, který bude muset být učiněn pro další MMF. A Eh, prostě když eh, ty principy nebyly jasně stanoveny, pak vlastně to samozřejmě není v pořádku. A druhá věc, také otázka eh, kontrolních systémů. Jestliže země Eh, má certifikovaný kontrolní řídící systém, to znamená, že komise tak ten systém schválila, přijala, pak během vlastního provádění plnění eh, z důvodu nedostatku peněz komise začne říkat, no jo, ale vy musíte eh, něco změnit v tom systému a pak eh, vznikají problémy. Tak to je teď. A prostě bylo by dobré, abychom do příštího období stejnou praxi nezavedli. Můj návrh eh, zní, eh, je tady otázka auditu, jak si stanovit společné metody pro audit a za druhé, jestliže se tady uplatňuje určitý kontrolní řídící systém, prostě eh, je to v různých, zezním, v různých zemích různým způsobem. Někde je to jedno ministerstvo, někde je to pět agentur a tak dále. V každé zemi je to jinak a vlastně se to mění během samotného provádění. Eh, čili to je můj takový podnět pro zpravodaje. Děkuji. Ano, ještě jeden řečník a budeme pokračovat ještě zítra eh, po hlasování, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínová zpravodajka eh, k ERFD eh, e bych se chtěla věnovat článkům 14 a 84 všeobecného nařízení. Pokud jde o článek 14, tam se uvádí otázka eh, platformy v rozvoje venkova. A já bych chtěla vědět, jaká je tady přidaná hodnota rozvoje takové platformy, jestliže mm, tady stále trvají takové, takové věci jako urba. A eh, Vlastně by to bylo pozitivní pouze pro města, kde by byla integrovaná eh, soustava rozvoje. Ale já se ptám, jak tedy postupovat tam, kde tato integrovaná strategie Urban není využívána. A dále komise ve stejném článku navrhuje vytvořit integrované eh, investice, které by byly především určeny pro městské oblasti a já myslím, že tento nový nástroj velice komplikuje celé to, celé to propojení různých eh, eh, nástrojů. Jestliže komise eh, tady nebude brát v úvahu globální dotace, pak si myslím, že takový nástroj nebude používán decentralizovaně. A zejména, když e, například půjde o to působit v městských čtvrtích, které mají obzvláštní problémy a jsou izolované. Dále článek 84. E, Já si kladu otázku, jak komise dospěla k sumě 10 miliard eur e, které bere z obálky Fondu soudržnosti. Já si myslím, že tady opravdu to vůbec není transparentní Tady to není transparentní a není transparentní ani definování prioritních os, zejména u dopravy. Myslím, že je tady velké riziko. Je tady prostě nebezpečí, že e, komise vlastně tady bude příliš e, zasahovat, e, přitom politika soudržnosti, jak neustále se opakuje, se musí vlastně Eh, realizovat jiným způsobem, nikoli na úkor vícevrstevného řízení. Dále je tady otázka zdrojů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Já bych chtěla vědět, jak komise vypočítala tady tato čísla, jaké má záruky pro výběr projektů. Vybrané projekty přece nemohou být jenom velké projekty, které vyžadují velké sumy peněz a aby se nedávala přednost eh, jenom eh, automaticky nějakým projektům, aby se dávala naopak přednost těm eh, projektům, které jsou například ve prospěch trvale udržitelného rozvoje, o eh, překonání zaostil a tak dále. Mně tady chybí transparentnost v tom, co tady komise navrhuje. Bylo by dobré, kdyby pan zpravodaj toto, eh, toto posoudil. Vážení kolegové, zítra se sejdeme v 9 ráno, dnes končíme naše zasedání a budeme pokračovat v diskusi po hlasování. Ještě Lambert. Paní předsedkyně, ono to nebylo délkou naší diskuse, že jsme ten bod teď nemohli uzavřít. Já chci říci, že po našem hlasování zítra musím hlasovat ještě v jiném výboru a odejít. Tak možná, kdybychom našli čas někde během té první hodiny, a potom ta urbání dimenze, to byla velice dobrá otázka, ale to bychom pak udělali také v rámci dialogu s panem Olbrechtem, který je zpravodajem pro RDF, protože tam se to pojednává. Pokud má pokud se chcete ještě s něčím jiným přihlásit o slovo, tak třeba bychom se do toho dali ve tři čtvrtě na deset, to by se mi hodilo. Uvidíme, pokusíme se to tak nějak vyřešit. Eh, Jenom jedna závěrečná věta. Já bohužel zítra se nemohu účastnit, přestože jsem naslouchal s velkým zájmem k ostatním bodům, ale jak víte, bohužel eh, sídlíme v Lucemburku a takže se budu muset vrátit. Ale chtěl bych říci, že nás velice, že se nám líbí váš návrh. Přejeme vám mnoho úspěchu s závěrečnou zprávou a bohužel ne vždy se stotožňujeme se stanoviskem komise, ale doufáme, že váš názor pro, pro, bude prosazen. Děkuji. My budeme počítat především eh, do, dobrou uh, proceduru absolutoria. Děkuji.